My jsme čekali, než dorazíte, pane kolego. Kolegyně a kolegové, máme skoro 9.10, takže by bylo dobré, kdybychom se pustili do práce. Nejprve přijmeme pozad jednání. Předpokládám, že jej můžeme schválit pokud tedy nikdo nemáte nic proti. Podle jazykového profilu podvýboru nebudou tlumočeny následující jazyky. Bulharština, danština, estonština, finština, maďarština, irština, lotyština, litevština, malčtina, portugalština, rumunština, slovenština a slovinština. Prioritu pro tlumočení mají jazyky řádných členů. Kromě toho ještě chci říci, že čtvrtý bod, tedy informace ad hoc delegace do Gruzie, tento bod bude přesunut do budoucnosti, jelikož předsedkyně paní Fotiga je dnes nepřítomná. Takže tím se dostáváme k přijetí pořadu jednání. První bod na pořadu jednání je trojka k diskusi a to vojenská mobilita. Budeme se těšit na výměnu názorů s Arno Molenárem, což je odborník na záležitosti eh, vojenské politiky CMPD EAS a Jean-Louis Colson, eh, který vede oddělení dopravních sítí v generálním ředitelství MOVE. Evropská komise a vysoká představitelka 28. března představili akční plán o vojenské mobilitě, což je dobrý krok ku předu, protože nám umožní sbírat další informace pro další synergický vztah s NATO. Kromě toho také se o tom velmi často hovořilo na našem výboru. Za prvé máme projekt PESCO, který vede Nizozemsko. Za druhé máme projekty EDA, a to už několik let. A kromě toho to také zapadá do kontextu nově navrhovaného víceletého finančního rámce, kde již vidíme určitou možnou finanční obálku ve výši 6 miliard euro na podporu těchto úsilí. Vojenské aspekty a dopravní infrastruktury byly přehlíženy již mnoho let a jsem velice ráda, že v tuto chvíli se zásadně snažíme přizpůsobit společnou síť, tak abychom umožnili rychlý přesun vojáků, což je zásadní pro naši kolektivní dopravu. Eh, obranu, pardon, která je stále důležitější s tím, jak se věci vyvíjejí. Nicméně bylo bych velice ráda, kdyby nám řekli naši vystupující, jak si komise představuje, že využije těchto 6 miliard euro. Je to pořádná částka, což je určitě pro vás dobrý vývoj. A říkáme si tedy, kde tyto prostředky budou vynakládány. Nejprve předám slovo kolegovi po mé levici. Pan Molenar, jak jsem řekla, má eh, na starosti v EAS právě záležitost obrané politiky. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji za to, že jsem zde mohl vystoupit s touto prezentací. Evropský parlament v této oblasti sehrává opravdu klíčovou úlohu. Jak jste říkala, paní předsedající, po listopadovém, tedy loňském listopadovém společném sdělení byl přijat v březnu akční plán 28. března. Evropská komise a vysoká představitelka je společně přijali a chci jenom říci, že Evropská služba pro vnější činnost EDA eh, tedy obraná agentura Evropská komise spolupracují. Cílem je zvýšit mobilitu ozbrojených složek v rámci Evropské unie i mimo její rámec a umožní Evropské unii a členským státům rychleji konat a plnit své potřeby a odpovědnosti v oblasti obrany. A to jak v rámci společné bezpečnostní obrané politiky, misí, ale také národních a mezinárodních operací v rámci NATO. Akční plán byl vytvořen v úzké spolupráci mezi Evropskou službou pro vnější činnost EDA a Evropskou komisi a vychází z práce pracovní skupiny, ve které byly zastoupeni odborníci členských států a spolupracovali s EDA. A kromě toho k tomu byly přičleněny také Spojené státy a NATO. Nyní budeme provádět toto opatření, začínáme vojenskými požadavky, které v tuto chvíli vojenský štáb Evropské unie ve spolupráci s komisí EDA a v rámci konzultací s NATO vytváří. Vojenský výbor se musí dohodnout na vojenských požadavcích, které dále ověří Rada, a to do června roku 2018. Kromě toho také bude potřeba to prodiskutovat s jednotlivými složkami Rady. Akční plán vytváří rámec pro stávající a budoucí aktivity, do kterých se pouštějí různí akteři, včetně členských států, a máme tam jednotlivé termíny, které umožní zajištění synergie. Je to další praktický krok k naplnění potřeby strategické mobility, protože dnešní svět, eh, především jeho bezpečnostní situace, je složitá. Takže Evropská unie reaguje na potřeby členských států a pomáhá prostřednictvím dostupných nástrojů. Koordinuje to také s NATO. NATO se pochopitelně také do této otázky velmi aktivně pouští. A myslím, že jsme tady měli před, i v tomto výboru kolegy z NATO. Vojenská mobilita je tedy dobrým příkladem takového dobrého partnerství mezi Evropskou unii a NATO. Akční plán respektuje několik následujících eh, klíčových bodů. Za prvé holistický přístup, eh, mezirezortní a kromě toho také respektuje svrchovanost členských států, kteréž to jsou i nadále důležité o tom, důležité v tom smyslu, že rozhoduje pohybu sil. Kromě toho také dochází ke koordinaci na evropské úrovni s členskými státy, třeba v rámci PESCO. A jak jsem říkal, dalším klíčovým bodem je spolupráce s NATO. Toto partnerství bude i nadále platit. V tomto akčním plánu nacházíme následující oblasti a předpokládám, že Jean-Louis se k tomu ještě vyjádří dále. Za prvé infrastruktura, za druhé regulační a procesní otázky, e, převoz nebezpečného zboží, cla, DPH a povolení k přeshraničnímu pohybu. Pak tam ještě také řada dalších právnických otázek, které je potřeba řešit. Dalším tématem bude boj s hybridními hrozbami. Členské státy se budou muset dále do toho zapojovat, do všech těchto oblastí. Je to základním předpokladem dosažení cílu v těchto oblastech. Chceme-li síly přesovat rychle. Průřezový mezirezortní přístup je také důležitý, je proto potřeba, aby členské státy do celého procesu zapojily veškeré příslušné orgány. Akční plán musí být eh, zaváděn komplexně, a inkluzivně. A v této souvislosti se zabýváme projektem PESCO v oblasti vojenské mobility, který vede Nizozemsko a ten se soustředí spíše na práci, kterou musí odvést členské státy v oblasti své vlastní kompetence, jak tedy mají příspět k celkovému cíli zlepšení vojenské mobility. A za druhé, v této oblasti pracuje i NATO tato práce je velmi relevantní, nesmíme na ní zapomínat. A nezapomínejme také na summit Evropské rady na konci června, s tím, že ještě proběhne summit NATO na začátku července. Jak jsem říkal, autonomie rozhodování, inkluzivita a respektování charakteru bezpečnostní politiky členských států, to jsou všechno důležité body, které je potřeba zohlednit. V zásadě se tedy dá říci, že postup je rychlý, máme akční plán, který stanovuje proces na nadcházející roky. Ten akční plán sám o sobě už je vlastně výsledkem, který chceme použít v rámci přípravy summitu Evropské rady a NATO. To je z mé strany pro tuto chvíli vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Molenáre. Kolegyně a kolegové, jistě na vás budou mít otázky, ale ještě předtím dám slovo Žanu Louis Kolsnovi, který vede oddělení dopravních sítí v rámci generální ředitelství MOV. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně, akční plán vojenské mobility vychází ze stávající situace, která si vyžaduje převážení v rámci Evropské unie vojáků a materiálu, které v tuto chvíli velice těžké a stojí mu v cestě řada překážek. Evropská unie vytvořila společný trh. Nicméně u vojenské mobility je potřeba říci, že hranice stále existují. Tento akční plán, který chce využít především synergie synergie, které mohou existovat za prvé mezi unijní politikou v civilní oblasti a na druhé straně máme vojenské potřeby. Cílem tohoto akčního plánu je představit konkrétní opatření, které se budou opírat o již existující evropské politiky, například dopravní politiku. Tento akční plán se soustředuje na malý počet konkrétních opatření, kde máme jasně stanovené odpovědnosti a kompetence a máme tam také ambiciozní eh, harmonogram. S tím, že naším cílem je přispět k evropské obrané politice, jak konec konců říkal pan předseda komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie. Kromě toho dalším cílem je ukázat konkrétní příklad občanům, jak Evropská unie dokáže chránit a bránit. V tomto akčním plánu máme několik opatření, které se vztahují k různým unijním politikám. Třeba k dopravní politice. Tam máme politiku infrastruktury, a na druhou stranu politiku převozu nebezpečného zboží. Potom tam máme další opatření, která navazují na jiné unijní politiky. Politika civilní infrastruktury Evropské unie spoléhá na transevropské dopravní sítě TNT. A jak určitě víte, v této politice máme tři úrovně. Za prvé globální komplexní úroveň, ta má být eh, uvedena do roku, praxe do roku 2050. Potom tam máme eh, tedy 15, pak v roce 2030 druhá úroveň a potom tam máme 9 koridorů. Jedná se tedy o civilní dopravní politiku, která obsahuje i technické parametry. Jinými slovy to znamená, že jednotlivé druhy infrastruktury budou muset odpovídat určitým parametrům, například eh, hloubka těch kanálů a délka nástupišť na nádražích. Teď, co se týče vojenské oblasti, tak tam předpokládáme, že budou existovat tři etapy. Za prvé, bude třeba určit, jaké sítě budeme potřebovat k této vojenské mobilitě. Potom musíme stanovit technické parametry, které jsou potřebné pro zajištění vojenské mobility. Jak jsem říkal, toto bude muset určit rada, a to na základě práce UMS. A to by mělo v podstatě být hotovo do léta. Jakmile se stanoví vojenské parametry a jakmile se určí tyto sítě pro naplnění vojenských cílů, tak potom Evropská komise srovná tyto sítě a stanovené parametry a srovná, to také, srovná také sítě TNT s parametry pro sítě TNT. Jakmile si zjistí rozdíly, tak je bude potřeba kvantifikovat. Jinými slovy, bude potřeba vědět, co je ještě potřeba dodělat nad úroveň síti TNT, abychom byli schopni obsloužit vojenské potřeby, a to v oblasti technické, tak v oblasti zeměpisných sítí. To je práce, kterou odvede Evropská komise a měla by to mít hotovo do Vánoc, to, hotovo do Vánoc tohoto roku. No a potom tam bude třetí etapa, v rámci které budeme identifikovat infrastruktury v rámci těchto sítí, které budeme potřebovat pro vojenské účely, ale které zároveň by mohly být zajímavé i pro civilní užití. Jinými slovy, infrastruktura dvojího užití. Třeba by to mohly být mosty, které bude potřeba konsolidovat pro vojenské účely. Nicméně jejich modernizace bude také užitečná pro civilní užití. Například, že tam budou moci jezdit kamiony i v rámci civilního užití a jeho navýšení. Řekněme třeba, že Eh, na Baltu, na, ve Finsku anebo eh, na Iberském poloostrově nemáme cesty, které odpovídají určitým technickým standardům, je potřeba je na ně přizpůsobit a bude to zásadní jak pro vojenské využití, ale bude to užitečné i pro civilní využití. Také to umožní multimodální eh, dopravu třeba v oblasti Eh, přístavů. Zase to bude zásadní pro naplnění vojenských potřeb, ale bude to užitečné i pro civilní užití. Takže budeme tedy identifikovat tuto infrastrukturu dvojího užití a Evropská komise eh, tady odkazuje k rozpočtu v budoucím finančním rámci a to 6,5 miliardy euro. A z těchto prostředků se má právě infrastruktura struktura, která je potřebná pro vojenské užití, ale užitečná i pro civilní užití financovat. A budeme k tomu využívat klasické nástroje financování infrastruktury pro civilní dopravu, tedy nástroj pro propojování Evropy, CEF, a budeme se držet jaksi zásad, které jsou obsaženy v tomto nástroji. Dá se tedy říci, že to je politika, která bude ku prospěchu všech, protože na jednu stranu umožní rychleji a lépe vytvářet civilní dopravní infrastrukturu na základě TNT, ale zároveň také umožní, aby tato civilní síť byla přizpůsobena vojenským potřebám. Kromě toho v tomto akčním plánu máme i dlouhodobější opatření, například zbližování databází mezi TNT, tam se ta databáze jmenuje TENTEC, k databázi NATO. A kromě toho také chceme později novelizovat nařízení o TNT, tak abychom v tomto nařízení mohli mít zahrnuty i cíle týkající se vojenské přepravy. Pak tam máme ještě druhou osu. Eh, která se týká přepravy nebezpečného zboží. Členské státy pro tuto chvíli mají různé pravidla týkající se přepravy vojenského nebezpečného zboží a civilního. V Evropské unii máme směrnici, která se týká dopravy nebezpečného zboží. Nicméně, tato směrnice platí pouze pro civilní dopravu. Evropská obraná agentura se následně bude snažit podívat na stávající pravidla, která existují na vnitrostátní úrovni a která upravují přepravu nebezpečného zboží armádou, s tím, že se později podívá na to, jestli se můžeme opřít o civilní pravidla, bude se snažit zjistit, co je potřeba přidat k těmto civilním pravidlům, aby se zajistilo, že i přeprava nebezpečného zboží armádou bude moci být na evropské úrovni harmonizována. Pokud členské státy to budou potřebovat, tak Evropská komise následně může předložit legislativní návrh, který umožní pravidla přepravy nebezpečného zboží armádou sladit a zakotvit do právního textu. V akčním plánu kromě toho také máme některá opatření, která jsou soustažná s jinými politikami Evropské unie, například eh, celní politikou. Tady bude potřeba umožnit dočasný vývoz materiálu armádou a následný opětovný dovoz do země původu. Například. Pro tuto chvíli nemáme ve vojenské oblasti pro tuto pravidla. Cílem Evropské komise je tyto operace usnadnit, a to tím, že bychom měli používat jeden formulář, 302 se jmenuje, od NATO, a chceme potom vytvořit zvláštní formulář, který bude platit pro ty případy, kdy není využitelný ten formulář na to číslo 302. Pravděpodobně si to bude vyžadovat eh, změnu sekundární legislativy v celní oblasti, protože Evropská komise bude muset přijmout tady v tomto smyslu i pokyny. Předpokládá se, že se tak stane ke konci tohoto roku. A teď ještě politika v oblasti DPH. V tuto chvíli se platí DPH u nákupů v rámci vojenských cvičení Evropské unie, přičemž pokud se jedná o vojenská cvičení NATO, tak ta jsou, opr- ta jsou osvobozena od DPH. A nám šlo o to, že bychom mohli tuto výjimku z povinnosti platit DPH, která pro tuto chvíli platí pro vojenská cvičení NATO, rozšířit i na vojenská cvičení, která budou probíhat eh, v rámci společné evropské obrané politiky. A kromě toho tam máme ještě další opatření, která se týkají povolení překročení hranice armádou. A toto povolení představuje také potřebu diplomatického schválení. A tady potřebujeme zjednodušit vnitrostátní pravidla. A také chceme zavést kontaktní body a zesíťovat kompetentní vnitrostátní ministerstva. A chceme tam také stanovit maximální lhůtu pro rozhodnutí na vnitrostátní úrovně. To je zase oblast, kterou považujeme za velice důležitou pro vojenskou mobilitu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Thank you very much. Děkuji. Děkuji mnohokrát vám oběma za velmi zajímavé prezentace a také za všechny detailní a konkrétní informace týkající se těch aktuálních plánů. Jsem si vědoma toho, že naši kolegové mají mnoho otázek, to znamená, že by hned předala slovo panu Gálerovi. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já to považuji za velmi dobrou iniciativu. Myslím si, že to je opravdu dobrá iniciativa a my samozřejmě máme zájem na tom, aby mobilita našich vojenských kapacit byla tak dobrá, že zajistí opravdu důvěryhodnou obranu. Musí se přeci být schopni pohybovat, protože pokud ne, tak by to samozřejmě selhalo už ve velmi prvotní fázi. Co se týče mých otázek, tak ty se ubírají následujícím směrem. Získal jsem ten správný dojem, že před pádem opony jsme na platformě NATO byli už dál než dnes v souvislosti tedy s mobilitou našich vojenských jednotek, anebo tomu tak není, protože jsme dříve tedy možná byli rychlejší, protože holta obrana měla trošičku vyšší eh, prioritu. Dnes tomu samozřejmě tomu je už trošičku jinak. Tady v tuto chvíli už hovoříme samozřejmě také o jiných vzdálenostech, o 1200 kilometrech na východní vnější hranici. E, nicméně ve chvíli, kdy hovoříte o té takzvané diplomatic clearance, o přidané hodnotě, tak se ptám, zdali to předtím nebylo lépe zorganizováno a zdali bychom se toho tady neměli ujmout. A další otázka máme ten formulář eh, na to, nebo ten vzorec na to, eh, ten bychom měli tedy převzít a to, že vlastně bychom měli tedy ve chvíli, kdy něco převážíte z Česka do Maďarska, tak eh, to prostě udělat tak, že pojedeme přes Rakousko, protože to má větší smysl, než když bychom to brali horem přes Slovensko. Takže se ptám, zdali máme nějaký do, nějakou dohodu se zeměmi, které nejsou v NATO o možnosti přejezdu našich jednotek přes jejich území. Dále se také zmínil, vy jste hovořil o tom mostu, o té nosnosti toho mostu tak tady jsme přece v bývalé v minulosti na NATO měli přece jednotný systém a tady mě ten eh, aspekt EU zajímá. Řekneme-li tedy v rámci projektu PESCO se ptám, zdali bychom tedy nějaké Zdali bychom měli mít nějaké systematické označení eh, mostů až po vnější hranici, eh, které by bylo jednotné prostě pro všechny. Například Mm, prakticky můžeme vycházet z toho, že ty, eh, to označení military load by byly tedy součástí toho společného eh, projektu a zdali tedy by to komise také byla ochopná, eh, ochotná spolufinancovat, nebo PESCO tady máme 30%, tak já si ptám, jaké by to mělo opravdu jaksi praktické důsledky. Takže to by bylo možná jenom několik z těch otázek, ale možná ještě poslední. Jedna se týká tedy toho zařízení samotného a poté toho personálu, protože vy jste hovořili o té takzvané diplomatiky clearance, protože my tady přece hovoříme o občanech Evropské unie, kteří mají specifické povolání. A proto se ptám, proč tady u nich potřebujeme ještě nějaké speciální jaksi potvrzení pro ně. My chceme přeci spolupracovat, chceme být spolu. Takže e, já se ptám, proč tady chceme zavádět něco, co vlastně těm evropským občanům stíží mobilitu přeshraničního charakteru. Děkuji, pane Gálere. Kolegyně, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji. Paní Modi, paní předsedkyně, zmínila, že v tuto chvíli už hovoříme o 6,5 miliardách, které jsou v podstatě v tuto chvíli nasměřovány do mobility. V rámci posledního rozpočtu 2014 a 2020 se hovoří o 24 miliardách pro opatření v rámci infrastruktury. Pro roky 2021 až 2027 už hovoříme pouze o 15 miliardách na infrastrukturu a potom tady máte ještě 6,5 pro tu vojenskou mobilitu. Takže z toho v podstatě vychází ten můj předpoklad a ptám se, zdali tady přemýšlím správně, to znamená těch 6,5 miliard bude investováno pouze na základě nebo prioritně na základě priorit vojsk to znamená to dvojí užití, o kterém jsme hovořili. A je tedy ten můj předpoklad správný či ne? To znamená, potřebujeme vědět, zdali tedy ta infrastruktura tedy se bude tedy, nebo zdali ten primární rozpočet je zkrácen vlastně ve prospěch právě té vojenské eh, infrastruktury. To znamená, že tady hovoříme o 6,5 miliardách a poté tady máme ještě rozpočet PESCO. O tom hovořil hovořil pan Galer. To znamená, že tady máme tu vojenskou eh, mobilitu a poté tady máme ještě všechny snahy na tom. A poté také ještě výstavba logistického sídla. Takže pokud jsou tedy ty mé předpoklady správné, tak se ptám. V rámci projektu PESCO máme nějaké tedy další doplňkové eh, fondy a pokud ano, tak jak budou tedy investovány a odkud vlastně ty peníze se vůbec vzaly? A naše frakce se vždycky na to ptá. To znamená, pokud budeme hovořit primárně o prostředky, které mají být vynakládány pro vojenské účely, tak já se ptám, zdali tedy by to užití těchto prostředků se nemělo držet těch omezení tak, jak je stanovuje Lisabonská smlouva. Děkuji, děkuji, kolegyně. Pan Freund, prosím. Děkuji. Já vlastně <laughs> nevím, co říci, ale musím opravdu velmi zásadně se postavit proti tomu, že moji německé, němečtí kolegové, můj vlastně německý kolega Mich, Michal eh, pokládá otázku, která se týká více mé země a ne jeho, protože v tuto chvíli už jsme v roce 2018 a ne v roce 2038. Takže mohu pouze zopakovat tu otázku, ale možná trošičku pozměnit ten celkový rámec nebo kontext. Tady hovoříme jaksi o dobře fungující mašinérii vojenského, vojenské mobility. A tady hovoříme samozřejmě o otázce neutrality. Takže já prostě musím zopakovat tu otázku Michaela. Já se tedy ptám, jaký proč v, rámci všech těch plánů, jaký to bude mít všechno dopad? Mm, zamýšlel, zamýšlel se tedy někdo nad tím, jaký dopad to bude mít na Rakousko, nebo jak se o tom vyjednávalo bylo jednoduché tady všechny o tom přesvědčit, bylo jednoduché přesvědčit všechny, aby se stali součástí toho systému. Děkuji. Děkuji. A to um, i mě tedy, a zneužívám trošičku tu pozici předsedkyně, vede k některým otázkám. Takže pane Molenáry, vy jste se toho trošičku dotknul, ale nemohl jste samozřejmě zajít do detailů. A jdeme o ta hybridní ohrožení. Já bych byla velmi ráda, kdybyste se tady trošičku dostal k větším podrobnostem, to znamená hybridní ohrožení. Takže i to, co, na co se ptali kolegové. V rámci tedy té sítě TNT, takže ptám se, eh, budeme tady klást důraz na něco jiného, budeme klást důraz tedy na ty silnice nebo na ty cesty, které byly hodně zdůrazněny právě v rámci TNT. Pan Molenard, děkuji. Děkuji, děkuji vám eh, za všechny otázky. Pokusím se je zodpovědět po pořadě a doufám, že se mi podaří odpovědět na všechny. Takže, když se vrátím k těm otázkám pana Gálera. To znamená, jak odkud to všechno je, co všechno můžeme jak si předvídat a proč jsme se tomu nezačali věnovat dříve. Ano, je pravda, že eh, v posledních letech jsme v podstatě začali se více tomuto tématu věnovat. Začali jsme také provádět eh, cvičení a při ní jsme mimo jiné zjistili tedy, že tady máme ty problémy s tou mobilitou vojsk a dalších jednotek. Nicméně nemůžeme říci, že jsme se tomu předtím vůbec nevěnovali, protože máme přeci i Evropskou obranou agenturu, která se tím zabývala a snažila se nějakým způsobem zajistit kohrednost celého toho mm, programu. To znamená, že opravdu do toho projektu už bylo investováno mnoho času i peněz eh, s cílem najít co nejefektivnější cesty a také najít prostě ty nejlepší způsoby eh, přepravy. To znamená, že tady ten systém opravdu byl eh, vypracováván, věnovali jsme se tomu. To znamená, že tady si myslím, že to je součást té odpovědi, to znamená ano, věnovali jsme se tomu, hodně jsme se tomu věnovali, ale samozřejmě hodně, eh, zdůra, ta práce je prostě Eh, intenzivnější v posledních letech. Co se týče těch neutrálních států, což si myslím, že je vaše klíčová obava, tak mi dovolte, abych zdůraznil následující, protože samozřejmě, že spolupracujeme s kolegy v Evropě, ale tady k tuto chvíli hovoříme samozřejmě o rozhodnutí v rámci eh, rady. To znamená, ve chvíli, kdy hovoříme o těch vojenských požadavcích, tak to prostě vychází z rozhodnutí 28 členů. Tady, tady si myslím, že se vůbec nic nemění nemění a nezměnilo. My jsme vedli už jaksi úvodní eh, rozhovory, ale opravdu tady v tuto chvíli hovoříme v podstatě o systému, který není identický tomu systému NATO. To znamená, ale to, o co nám jde, je v podstatě umožnit ten pohyb. Takže to, co se týče té infrastruktury a regulace zákonů pravidel, tak jde o zjednodušení nebo umožnění toho pohybu. Hovoříme tedy o pohybu cizích jednotek přes vaše území. E, nicméně, co se týče tohoto, tak to je na vás. Je to rozhodnutí každého jednotlivého státu. Vy se o to, eh, vy o tom rozhodujete. To znamená, že tady v podstatě eh, tady to zůstává opravdu suverénním rozhodnutím každého jednotlivého členského státu. To znamená, že opravdu rakouské národní úřady mohou rozhodovat o jednotlivých projektech i tedy v rámci, v rámci tedy zlepšování této primárně pro vojsko obnovované infrastruktury. Takže vy musíte, vy musíte přijmout to finální rozhodnutí. Takže samozřejmě nám jde o to, aby prostě celé to všechno mohlo být eh, zlepšeno co nejrychleji tak, aby v podstatě mohlo docházet k pohybu těchto jednotek, ale o tom zdali tedy k tomu bude docházet či ne, rozhodujete potom vy sami. Co se týče projektu PESCO, tak možná to není na mě, nebo já nejsem úplně ta, ta nejzodpovědnější uh, osoba, která může o tom hovořit, protože předsedající země je Nizozemsko, takže ti by o tom mohli hovořit. Nicméně samozřejmě jde o to podívat se na to, jaké jsou národní pravomoci, takže co se týče těch eh, mostů a jiných otázek, které jste zmínili, tak tady opět eh, to zasahuje do národních pravomocí, takže je to na těch státech samotných. Ale já jsem hovořil o těch harmonizovaných standardech. Jde o to, aby prostě, že ve chvíli, kdy překročíte hranici, tak tady najednou ta nosnost bude jiná. A to přece v rámci na to to fungovalo. A tady vlastně ty národní pravomoci byly prostě nulové, protože tady prostě musíte zajistit, jestli to je, anebo to není. Takže buď to budou existovat, nebo nebudou existovat. O to jde, o harmonizování celkového rámce. Tady samozřejmě jde o otázku koherentnosti mezi EU, NATO a národními státy. To je samozřejmě klíčová otázka a to je přesně to, co je také v jádru toho, o co tady usilujeme. To znamená, musíme najít synergie a musíme se snažit propojovat ty různé oblasti práce. Já si nemyslím, že pro tuto chvíli, ale jak říkám, ten projekt PESCO v tuto chvíli eh, funguje od eh, prosince, nevím, 4, 5, 6 měsíců, to znamená, že je opravdu eh, v tuto chvíli ještě příliš brzy tady o tom příliš jak si detailně hovořit. Máme tady otázky týkající se financování prostředků a jde v podstatě hlavně o to, aby to všechno prostě mohlo probíhat Eh, jednodušeji a efektivněji, ale samozřejmě to, eh, to spadá do dosahu působností národních států. Co se týče těch hybridních ohrožení, tak rozhodně, rozhodně je to něco, čemu se musíme věnovat z různých úhlů pohledu. V konečném důsledku samozřejmě ta mobilita musí být nebo musí být zlepšována a rozvíjena ruku v ruce se, se znalostmi týkajícími se hybridních hrozeb. A ve chvíli, kdy hovoříme o těch možných scénářích, kdyby tedy, jak si ta vojenská mobilita hrála příliš jak opravdu zásadní eh, roli, no tak musíme vycházet, nebo můžeme vycházet z toho, že určitě v každé takové, nebo v rámci každé takovéto hrozby budou hybridní hrozby hrát důležitou eh, roli. To znamená, že musíme být schopni reagovat za různých okolností. Takže to si myslím, že je v podstatě podstatou těch hybridních hrozeb. A to samozřejmě na různých eh, úrovních. Máme tady tu strategickou, eh, praktickou úroveň, potřebujeme bezpečné sítě, musíme zajistit vysokou úroveň ochrany pokud byste například měli vojenský konvoj, který by byl zablokován na hranici, protože nefungují postupy přes hraničního eh, překročení, no tak samozřejmě by to mělo velký dopad i na otázky eh, spojené s hybridními hrozbami. Takže to jsou všechno otázky, kterým se chceme věnovat i v souvislosti s hybridními hrozbami a tím to ukončím. Děkuji, děkuji. Monsieur, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Možná bych se pokusil se zaměřit na otázku financování a abych nejpřesněji, co to půjde, odpověděl na položené otázky na toto téma. Eh, takže z pohledu finančních výhledů, zde máme návrh finančních výhledů, eh, to předložila komise před pár dny již a ta částka, která byla vyčleněna na na klasickou bezpečnostní politiku, bez toho aniž bychom hovořili o vojenských potřebách, je 24,1 miliard euro. Takže žádné snížení nenastalo ve srovnání s předchozím rozpočtem. Naopak, dokonce došlo k malému nárůstu ve srovnání s předchozím rozpočtem. 24,1 miliard euro, to je částka, která víceméně posud existovala. A navíc z těch 24,1 miliard euro máme 6,5 miliard euro, eh, které jsou vyčleněny na eh, takzvanou infrastrukturu duálního užití. To je infrastruktura, která je nezbytná eh, z pohledu vojenské mobility, považuje se za nezbytnou pro vojenskou mobilitu, ale rovněž musí také zároveň mít užití civilního charakteru. I když těch 6,5 miliard euro eh, se týkají tohoto, tak v žádném případě nelze je použít eh, na financování infrastruktury, která by měla výlučně vojenský charakter. A nebude možné je bude možné je čerpat pouze na infrastrukturu, která se týká i civilní sítě TNT, která, té části, která je nutná pro vojenské účely, ale zároveň užitečná pro civilní účely. Tudíž v žádném případě jste není zde nějaká vůle eh, tedy přesměrovat ty prostředky, aby CEF se stal nástrojem pro financování vojenské infrastruktury. Naopak CEF, tento nástroj CEF přednostně zůstane nástrojem pro financování civilní infrastruktury a částka, která se zde věnuje financování civilní infrastruktury, ta se nemění. A kromě toho navíc 6,5 miliard se bude věnovat financování infrastruktury, která povinně bude mít civilní účel a která mm, povinně tedy bude figurovat na těch stávajících sítích TNT, ale rovněž, která bude i zajímavá pro vojenské účely. Takže to je situace eh, v podstatě, eh, ze které budou profitovat všichni, těch 6,5 miliard navíc. Tak díky tomu bude moci více dělat pro účely civilní na e, sítích TNT, i když samozřejmě těch 6 půl miliard také bude financovat infrastruktura, která, infrastrukturu, která také bude plnit zároveň i vojenské účely. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nemáme moc času již, tak já nevím, zdali Kolegové ještě mají další nějaké následné otázky, nebo zdali někteří kolegové, kteří ještě neměli možnost položit otázku, zdali chtějí položit otázku. Možná jsem přeslechl, ale mobilita lidí. Mně nešlo pouze o mobilitu materiálu, vojenského materiálu, otázky diplomatického clearance a podobně. Je zde vůle členských států akceptovat eh, vojáky mm, jako vlastní občany, to znamená vojáky, kteří eh, se přesouvají v zájmu všech, nebo je budou považovat jako za nějaké vetřelce na svém území. Takže skutečně potřebujeme Eh, všechny ty, ta byrokratická povolení, to znamená uvádět jména vojáků v těch praporech, eh, mm, kteří se přesouvají, to znamená každý Hans, každý Giacomo tam musí být registrován, mm, protože to se dost komplikuje. Potom, když někdo chce změnit ten seznam, někoho tam přidat, takže já vím, že E, to mají pod kontrolou členské státy, ale přece vám nic nebrání, jak si vystupovat kreativně a snažit se předložit návrhy, které budou věci ulehčovat a nekomplikovat. Děkuji. Ano, já bych tam dodala i Jamesa a Johannese, takže prosím. Já mám takovou doplňující otázku. která se týká těch alokací z rozpočtu. Možná jsem to správně nepochopila. Máme 15 miliard když teď, abyste řekl, že nicméně to bude 24, takže co se s tím stalo? Nějak jsem to přes, špatně pochopila. Můžete mi říct, říct, co tam bylo zahrnuto či vyloučeno? A do budoucna, stejně jako to bylo v předchozím, s předchozím rozpočtu, tam bude ještě navíc těch 6,5, anebo se tím eh, civilní rozpočet poníží eh, na těch 15 miliard a ať 6,5 pouze bude pro duální užití, tedy kolik máme tedy konkrétně s či bez těch 6,5 miliardy. Děkuji. Ještě někdo má nějaké následné otázky? Ne, takže já bych tedy tyto konkrétní otázky předala vám, pánové. Děkuji panu Galerovi za otázku. Ano, skutečně jeden z účelů není jenom přesun, snaží přesun materiálu, zboží, ale i personálu. Jeden z návrhů, kterým se zabýváme, je právě ta dohoda o statusu vojenských sil v EU. Osoby, které mají vojenský status, tak samozřejmě e, mají jino, jiný charakter, ten status má než civilisté, ale tady jde o to, abychom umožnili vojákům když eh, se přesunou do jiného členského státu, aby měli takovou ochranu, imunitu a podobně. Takže ano, odpovídám ano, jde nám o to usnadnit pohyb eh, vojenských eh, sil a snížit komplikace. Děkuji. Ano, pan kolega, tady odpověď je jasná. 24,1 miliard je pro výlučně, výlučně pro civilní účely plus 6,5 pro dvojí užití. Takže 30,6 miliard euro to je součet. Aha, tak to bylo velice jasné, pane Kuse. Teď. Děkuji za velice stručnou odpověď. A možná Teď bych navázala na mm, kolegu a zeptala se v rámci toho akčního plánu nebo mimo něj, jaké konkrétní legislativní návrhy budete předkládat, které budou nezbytné, eh, abychom usnadnili mobilitu vojenských sil. Takže návrh nařízení CEF, Connecting Europe Facility, vezme do úvahy samozřejmě i action plan, akční plán, tedy možnost financovat infrastrukturu dvojího užití, tudíž budou tam figurovat určitá konkrétní ustanovení v tomto nařízení CEF, která budou se týkat dvojího užití. A pokud jde o zbytek, tak skutečně tady asi žádné rozhodnutí se neplánuje. To bude záviset na vůli členských států, třeba v oblasti přepravy nebezpečného zboží. Je možné, že bude přijat legislativní akt, pokud členské státy pocítí tuto potřebu. Komise má za to, že to je užitečné. Možná nějaký etický kodex bude nezbytný. A Hm, takže legislativní návrh třeba nutný nebude v tomto případě. To Totež platí pro nařízení TNT. Jako takové může, mohlo by být užitečné zahrnout do hm, těch parametrů, stávajících parametrů té infrastruktury i určité eh, parametry, které jsou užitečné pro vojenské účely, to znamená až se bude do budoucna vytvářet nová infrastruktura, aby vždycky vzala do úvahy vojenské účely. Není to vyloučeno, ale ani to není jisté, že to tak bude. A bez pochyby bude třeba změnit sekundární legislativu, ehm, co se týče otázky DPH a cel, ale ne nutně primární legislativu, to asi ne. Děkuji a hmm, děkuji obou vám, že jste přišli dnes dopoledne, že jste tak jasně vysvětlili eh, mm, ty konkrétní body týkající se mobility vojenských sil a jak jsem řekla v úvodu, to je pro nás téma velice závažné a jsme velice rádi, že zde dochází k pokroku budeme se těšit na pokračování dialogu na tomto téma. Děkuji ještě jednou. Uh, Kolegové, tak jak jsem již oznámila, další bod na programu byl odložen, to byla, to byla mise sede do Gruzinska, do Gruzie, pardon, a teď ještě nejsme připraveni ještě nemáme všechny řečníky na eh, další bod programu, který se týká eh, eh, vojenských sil a vojáků a jejich práv. Takže já bych navrhla velice stručnou, krátkou přestávku do 10.30 kdy snad všichni řečníci budou připraveni na tento bod. A budu se těšit, že se vrátíte přesně na půl jedenáctou, abychom mohli pokračovat.

Yeah.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 Boha.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

Right, colleagues, as um, when we broke earlier with the... Uh, Kolegové, my jsme uh, si řekli, když jsme skončili na, na pauzu, že budeme uh, začínat v 10.30, kdy budeme hovořit o právech vojáků v členských státech EU. Máme sice spoždění, ale já myslím, že je na čase, abychom začali s tímto slyšením. Jsem velice ráda, že máme zde Emanuela Jakoba z Euromilu, Evropská organizace vojenských asociací. A on přednese eh, svoji prezentaci o právech a potom William McDermott, který je projektový eh, pracovník, manažer eh, DECAFu, což je centrum v Ženevě, pro demokratickou kontrolu nad vojenskými silami. Tady jde o to, abychom se podívali na situaci zprávy vojáků v členských státech. Jak jsme e, řekli, když jsme navštívili Mali, nebo e, i víme, že v Gruzii, v Srbsku a podobně, tam naši vojáci e, bojují proti stejnému nepříteli, mají eh, tedy eh, stejné uniformy a mm, dělají tam stejnou práci, ale mm, nemají stejná práva, třeba pokud jde o zdravotní péči, pokud jde o možnost využívání různých civilních zařízení, i eh, pokud jde o péči, která se jim dostává tam a jejich zpracování. Takže zde mm, účelem tohoto slyšení je právě, že Eh, tedy jak bychom měli mm, přijmout společný standard pro evropské eh, vojáky, kteří společně jsou někde nasazeni. My, jak víme, eh, jak víte, my chceme hodně od našich vojáků, máme na ně velké nároky a tedy musíme o ně řádně peč, pečovat, především když se vrátí. A teď bych chtěla dát slovo nejprve panu Jakobovi, který přednese svůj projev jako první a poté pan McDermott. Tak prosím, pan Jakob. Děkuji za tento úvod a děkuji, že jste nás pozvali, paní předsedkyně. <clears throat> děkuji i členům podvýboru mm, za toto slyšení, které podle mě je důležité a které je ku prospěchu evropských vojáků. Já jim říkám evropští vojáci, i když pořád k dnešnímu datu jsou to národní vojáci, ale Tady nám jde o ty situace, kdy jsou nasazeni společně v evropském kontextu, to znamená pod evropskou vlajkou operují. A stručně dovolte, abych představil Euromil. Euromil to je Evropská organizace vojenských asociací a a odborové svazy také tam spadají, k tomu se vrátím později. Byli jsme založeni v roce 72 a tehdy eh, to byly vojenské asociace z pěti zemí, Dánsko, Německo, Belgie a také a Itálie, což je zajímavá věc. Proč je to zajímavé zvláštní? Protože až do posud italští eh, vojáci nemají právo se odborově združovat, ale již tehdy vlastně byli spoluzakladateli této asociace, která nebyla tehdy oficiální. Takže my zastupujeme nyní 36 asociací ve 23 zemích. Euromil je organizace, která je zcela nezávislá, to znamená, že my nezávisíme na Evropské unii, jsme nezávislí na komisi, nejsme propojeni ani s NATEM, jsme organizace, která mm, e, pracuje pouze e, s poplatky, které nám platí Národní asociace. Z toho se skládá náš rozpočet, což je dost komplikované, ale zatím to zvládáme. Abychom mohli pracovat, abychom mohli zastupovat naše členy, což je asi 500 tisíc vojáků a rodin, tak potřebujeme partnery. Našimi partnery jsou Evropský parlament, komise, ale také OBSE ODIR konkrétně a naši kolegové z Dekafu, z Ženevy, eh, se kterými spolupracujeme, a potom další organizace a instituce, které eh, mají sídlo v Bruselu, jako, mm, jako eh, skupiny EMI, FOE, a Kanguru Group a podobně. Také i působíme při Radě Evropy, máme poradní status i v OSN, v a v ECOSOCu OSN. A e, takže naším posláním je zastupovat e, vojáky, e, naše členské státy, odborové svazy, pokud jde o prosazování lidských práv a práv vojáků, vojenského personálu. My pracujeme na základě principu občané v uniformě. Občan v uniformě abychom se vyhnuli nedorozumění. To neznamená, že pro nás vojáci jsou pouze občanem, ale my je vidíme jako občany, kteří nosí uniformu a v každém případě z našeho pohledu mají tedy veškerá základní práva a svobody stejně jako ostatní občané. E, to znamená ve svých normálních pracovních podmínkách. Takže my víme, že to je specifická práce, že v některých situacích jsou ta práva omezená, je to oprávněné, ale za normálních podmínek jsou to normální občané, stejně jako všichni ostatní. A později také uvidíte, že i Evropský parlament deklaroval to tež. Situace v Evropě. Podle nás, pro nás zásadní je toto právo na združování, svoboda združování, svoboda projevu vojáků. A e, e, takže to není hlavní téma dnešního slyšení. A, a vojenské mise, to znamená, kdy e, e, vojáci fungují v misi, tak musí být připraveni na to. Nejenom e, jako vojáci, tedy vojensky, ale i musí být připraveni na pracovní podmínky, životní podmínky a na uplatňování svých práv. A to je něco, co můžete uplatňovat jako eh, jednotlivec, jako kdokoliv, kdo pracuje v, v, v továrně nebo v, v úřadě, ale na to, abyste mohli řádně uplatňovat svá práva, tak potřebujete se združovat. Musí vás někdo obhajovat, nějaká organizace, odborová organizace, která bude eh, hájit vaše osobní práva. A proto právo na združování a právo projevu, svoboda projevu, tedy a svoboda združování jsou pro nás důležité svobody. A nyní vidíte, že ne všude v Evropě to tak je. Když se podíváte na tuto mapu, tak uvidíte některé země, eh, které jsou v červené barvě, Neřekl bych, že to je něco, co by nás mělo úplně alarmovat, ale alarmující to pro nás je, protože to jsou země, kde vojáci nemají právo se združovat ani v vojenských asociacích, tedy asociacích vojáků, ani v odborových organizacích. My děláme rozdíl mezi asociacemi vojáků a odborovými svazy, organizacemi. Velký rozdíl je, že profesní asociace, organizace, tam může zastupovat vojáky a to by měl být partner eh, pro příslušné orgány vojenské i politické, kdežto odborové svazy to je, eh, znamená, to je organizace, která jedná kolektivně za eh, mm, eh, zaměstnance v podstatě a vstupuje do jednání o kolektivních smlouvách s příslušnými orgány. V některých zemích máme odborové svazy, které ale nemohou úplně uplatňovat tato práva, protože jsou to vojenské odbory a na druhé straně máme ty vojenské asociace, tedy profesní asociace, které eh, vystupují velice profesně a de facto vystupují jako odbory. Na této mapě vidíte, že je pořád několik zemí v Evropě, kde vojáci nemají tato práva se združovat. Eh, v zelené barvě tam mají odborová práva a E, v žlutou barvou jsou země, kde mají práva se združovat. Některé již to mají 100 let, některé nedávno. Nedávno to je Francie. Francie e, získala toto právo se združovat v roce 2015 po judikátu Evropského soudu lidských práv z října 2014, kde ve dvou věcech eh, byla to jedna individuální kauza a jedna eh, kauza, kterou, se kterou přišla asociace, takže tam soud rozhodl, že Francie nemůže upírat toto právo vojákům. A nedávno jsme měli eh, druhou kauzu Euromil versus Irsko a to se týkalo Evropské sociální charty, kde výbor sociální charty bylo to v únoru tohoto roku, prohlásil, že Irsko nemůže upírat odborová práva vojákům. Mají práva se združovat v asociacích, tedy profesních, to již mají 25 let, a nyní mají právo se združovat v odborech. Takže vidíme, že tato diskuse probíhá na několika úrovních a už se to přijímá jako právo vojenského personálu. Potom tady je další důležitá věc. Když hovoříme o sociálních a pracovních podmínkách, tak eh, jsem zmínil, že někdo musí tento personál zastupovat. Někdo musí uzavírat dohody. A z toho důvodu to právo na združování a právo na odborovou organizovanost také propojujeme se sociálním dialogem. Protože jenom dát právo združit se, to je nesmysl. Když se můžete pouze připojit k asociaci, tak je to v podstatě prázdné právo. Můžete se sice k něčemu a, připojit, nicméně vás nikdo nezastupuje. Pokud e, to není předmětem sociálního dialogu mezi rovnými. A tady žádáme jak politické, tak vojenské orgány, tak e, zástupce e, vojáků, aby se drželi tohoto sociálního dialogu. Tady bychom se rádi soustředili především na podmínky, které panují na misích v zahraničí. Asi nejdůležitějším prvkem z pohledu Evropského parlamentu je provádění sociální a pracovně právní legislativy Evropské unie v členských státech. Velmi často je to propojeno na směrnici o pracovní době. A v řadě členských států jsou problémy tuto směrnici uplatňovat na vojáky. Když se díváme na tyto směrnice a jinde do legislativy, tak vlastně vidíme, že v žádném tomto textu nejsou vojáci vyňati. Třeba směrnice o pracovní době nebo bezpečnost a ochrana zdraví při práci. To jsou všechno propojené oblasti. A přijde nám dost divné, že máme některé země, kde platí jenom BOZP pro vojáky a neplatí eh, směrnice o pracovní době nebo naopak. Přičemž tyto dvě směrnice, jak připomínám, mají souvstažnost. Evropská komise opět ve svém sdělení nedávno prohlásila, že i směrnice pro pracovní dobu má platit na vojenský personál. Teď co se týče misí a misí Evropské unie. Když vysíláme v rámci Evropské unie personál na nějakou misi, tak v každém případě vlastně se na ně vztahuje vnitrostátní právo. A teď řekněme, že nějaký členský stát odmítne implementovat, anebo pouze částečně bude implementovat například směrnici o BOZP anebo o pracovní době, tak to v podstatě bude znamenat, že jakmile tito vojáci odjedou na misi, a máme tam celou řadu lidí z různých států, kteří spolupracují, a mnozí prostě pracují za jiných podmínek stanovených vnitrostátním právem než jejich kolegové. Přičemž máme evropskou právní úpravu, která by se měla vztahovat na všechny. Čili to považujeme za problematické. Na vojáky se tedy stahuje vnitrostátní legislativa. A ještě jednou připomínám, že vnitrostátní legislativa často upírá vojákům některá práva a to čistě z důvodu, že prostě vojáky nepovažují za běžné pracující. Teď třeba mise a operace Evropské unie v rámci CSDP. Euromil má za to, že bychom měli připravit společné standardy pro armádní personál. Jakmile prostě někoho vyšleme na takovou misi pod vlajkou Evropské unie, pod vlajkou CSDP, tak bychom se měli dopracovat do bodu, kdy všichni tito lidé budou pracovat za stejných podmínek. Dnes tomu tak není, to už jsem vysvětlil, protože se na ně vztahují podmínky z vnitrostátního práva. My jsme ale skutečně přesvědčeni o tom, že bychom měli připravit společné standardy. Začněme u misí Evropské unie. To je věc, kterou máme ve svých rukou. Vlastně jediná věc. Z evropské úrovně tedy můžeme začít ovlivňovat vnitrostátní úroveň. Mám ale za to, že v budoucnosti by Evropský parlament měl učinit příslušné kroky, kterými se zajistí, aby vojenský personál, který odjíždí na mise CSDP, bude celý pracovat za stejné sady podmínek. Často ale se setkáváme s připomínkou, jestli je to v souladu s posláním armády. Armáda prostě má poslouchat a sloužit. Říkají. Pro nás je to velký problém. Zastupujeme vojenské asociace a samozřejmě akceptujeme to, že je potřeba zajistit disciplínu a oddanost a respektování hierarchie. Nicméně rádi bychom našli rovnováhu mezi tím, co jsem právě zmínil, a zároveň tím, že chceme zastupovat zájmy svých zájmů. Eh, svých členů, pardon. A také, že chceme vyjednávat jejich jménem. Proto je potřeba najít řádnou rovno, rovnováhu a v Evropě vidíme několik příkladů, že to možné je. Evropský parlament již v této oblasti několik věcí učinil. Už v roce 1984 Evropský parlament přijal usnesení týkající se práva se združovat pro příslušníky ozbrojených složek. Potom jsme měli usnesení v roce 1995 o respektování lidských práv, pak jsme tam měli také usnesení týkající se situace základních práv mezi lety 2004 až 2008 a bylo řečeno, že prostě v kasárnách základní práva nekončí. A právě proto říkáme vojákům my, občané v uniformách. Evropský parlament se tedy již k tomu vyjádřil. Že prostě to, že přijdete do kasáren, neznamená, že přestáváte být občanem a nepřicházíte o svá práva. Vím, že řada z vás se účastnila přijetí posledního usnesení z roku 2016, které se týká EDU. Tady jsme velmi spokojeni s článkem 12, který se do usnesení dostal a který žádá členské státy, aby uznala práva vojenského personálu Eh, asociovat, združovat se v profesionálních asociacích či odborových svazích, ale také, aby byli zapojeni do pravidelného sociálního dialogu s orgány. Takže jsem chtěl ještě jednou velmi poděkovat těm, kteří tento text eh, vložili do usnesení týkajícího se EDU a děkuji mnohokrát těm, kteří hlasovali pro. Teď k budoucnosti evropské obrany. Řada lidí říkala v Evropském parlamentu na různých zasedáních, a já se k ním připojím, že je velmi jasné, že evropská obrana se za poslední roky hodně změnila. Za poslední rok a půl nebo za dva, asi daleko více než za posledních 15, 20, 30 let dohromady. Řeší se hodně věcí a je to pro nás výzva. Rádi bychom využili všech těchto prvků k tomu, abychom zajistili sociální práva pro své vojáky a také jejich koordinace na evropské úrovni. To ale nutně okamžitě neznamená, že by členské státy přišly o kompetenci v oblasti svého vlastního vojenského personálu. Opět se k tomu musím vracet. Neznamená to, že členské státy zde tratí svou kompetenci. Jenom prostě žádáme trochu větší koordinaci těchto podmínek pro vojenský personál. A právě by se to mohlo dobře vejít pod budoucí Evropskou obranou unii. Byť se tedy přiznám, že ani já sám nevím, kudy se, kterým směrem se bude ubírat EDU, nevím, jestli to vy víte tady v Evropském parlamentu, ale v každém případě máme usnesení Někteří z nás mají jasnou představu, jak by ta budoucnost měla vypadat. S některými kolegy souhlasíme, s jinými ne. Ale v každém případě je potřeba říci, že situace se mění, že EDU se řeší a bude se na ní pracovat i nadále. Je to určitý balíček, do kterého bychom rádi zapracovali sociálně pracovní podmínky a jejich zbližování v Evropské unii. Teď PESCO. Tato diskuse by nemohla proběhnout bez zmínky o pesku. Minimálně my nebudeme naivní. Víme, že to, že máme pesko, ještě neznamená, že jsme vyřešili do budoucnosti všechny problémy. Nicméně je to přece jenom příležitost, kterou je potřeba využít. My máme totiž pocit, že minimálně v tuto chvíli v té první fázi v pesku v podstatě nemáme vůbec nic v souvislosti s lidskými právy a sociálními právy vojenského personálu. Máme první balíček projektů, s tím, že druhý dostaneme záhy. A už v tom prvním balíčku projektů se jich objevilo několik, které by mohly být užitečné v tom, že by zajistili lidská a základní práva vojáků a umožnili by koordinovat jejich podmínky v budoucnosti. Jak například bychom mohli přijmout, že když eh, naši lidé odcházejí na mise pod vlajkou Evropské unie, tak eh, že v určitou chvíli, a já prostě pořád uvádím stejný příklad, budeme mít čtyři různé vojáky s vlajkou EU na um, své uniformě. Řekněme, že se nebourají v džípu, stejně, anebo dokonce zemřou na té misi, tak jak prostě může být dále přijatelné, že u těchto čtyř vojáků budeme mít zcela jiné zacházení, a to z toho důvodu, že se na ně vztahuje vnitrostátní legislativa. A tam je opravdu velká škála. Některé státy se o ně postarají skvěle, na druhou stranu jsou státy, které se o ně nepostarají vůbec. Představme si, že třeba se opravdu stane, že voják je na misi zraněn, musí z armády odejít a nedostane žádné očkodnění. Na tom je potřeba pracovat. A projekt PESKA v oblasti eh, lékařské péče by nás v tomto mohl velmi podporovat. A v neposlední řadě jsem chtěl říci něco v souvislosti už s rokem 2009-2010. Evropský parlament tedy přijal usnesení týkající se Evropské bezpečnostní strategie a ESDP. A Součástí toho byl projekt SAFE, Synchronizované obrané síly Evropy. V rámci tohoto projektu se jednalo o koordinaci, o společný výcvik a také společná sociální práva pro vojáky. Pokud se nám podaří propojit PESCO, ty projekty, které dnes máme k dispozici, a starý projekt SAFE, který v podstatě nikdy nebyl úplně zaveden do praxe. Já vím, že to je z roku 2009-2010, ale přesto bychom to měli znova využít, protože kdybychom vzali tyto zásady a navázali je na projekt PESCO, tak si myslím, že by to mohlo být velmi zajímavým způsobem, jak to koordinovat do budoucnosti. No a závěrem bych řekl, že nejdůležitější pro nás je, větší koordinace na evropské úrovni v oblasti sociálních práv a pracovních podmínek eh, vojenského personálu v Evropě. A začněme tedy u misí, které vede Evropská unie. Je to ta správná chvíle, je to určitě dobré řešení. Takže vojáci, kteří odcházejí na mise společně, by měli mít od začátku přípravy na misi Evropské unie až po chvíli, kdy se z mise vracejí stejné podmínky. Takže považujme je prosím za evropské občany a za evropské vojáky a nikoli pouze vnitrostátní vojáky s vnitrostátními právy a povinnostmi. A potom v další fázi bychom to mohli vzít ještě o kus dále a snažit se více koordinovat i oblast mimo mise Evropské unie. To je z mé strany všechno, paní předsedající. To jsem chtěl zmínit Evropskému parlamentu a pochopitelně budeme připraveni odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Také děkuji. A chci také přivítat hosty. Určitě vám je představí záhy. V každém případě vás vítáme. A nyní chci dát slovo panu Williamu McDermottovi z Dekafu. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, za úvod a děkuji všem z vás, kteří jste přišli na toto zasedání. Jak bylo řečeno, jmenuji se Bully McDermott a pracuji pro organizaci, která se jmenuje DCAF. Je to organizace se sídlem v Ženevě. A jenom pár slov o naší organizaci, než se pustím do tématu uh, lidských práv vojenského personálu. DKF je organizace, která má zlepšovat bezpečnost státu a občanů, a to v rámci demokratické zprávy věcí veřejných, právního státu a respektování lidských práv. Máme sídlo v Ženevě, ale také zde kancelář máme i v Bruselu a také ve Slovensku, Tunisku a, a čeká nás otevření kanceláře v Guatemala. Spolupracujeme s partnerskými zeměmi ve více než 50 zemích a také s dalšími mezinárodními aktéry, včetně Evropské unie a snažíme se zlepšit jejich řízení bezpečnostního sektoru a to inkluzivními a participačními reformami, které vycházejí z vzdálenem a příkladu osvědčené praxe. Vytváříme znalostní produkty, výzkumné produkty a podporujeme normy a příklady osvědčené praxe a poskytujeme poradu poradenství při vytváření politik a podporujeme kapacity jednotlivých zainteresovaných stran. Teď jenom pár projektů, se kterými spolupracujeme v Evropské unii. Dostali jsme například eh, zakázku týkající se eh, SSGF, tak, aby reformy byly efektivnější i v partnerských zemích po celém světě. Navíc Evropská unie a Západní Balkán zadali DECAF pilotní projekt týkající se integrace řízení vnitřní bezpečnosti. Konkrétně se jedná o spolupráci a policie přes hranice. Dělo se tak například na západním Balkáně ještě před pár lety. Bez dalších průtahů bych v tuto chvíli se podíval na lidská práva a základní svobody personálu ozbrojených složek. To myslím, že je téma, které je pro nás důležité, Vydali jsme k tomu manuál. A to dneska přesně před deseti lety. Zrovna jsem si všiml, že 2008, 15. května jsme tento manuál vydali, takže si myslím, že je dobré, že oni mohou dnes tady hovořit v souvislosti s lidskými právy. Když jsme zpracovávali tento projekt, tak jsme se snažili vytvořit něco, co by se zabývalo lidskými právy vojáků v rámci jedné jediné publikace. Takováto publikace tehdy neexistovala, tak jsme se rozhodli, že ji napíšeme. A to ve spolupráci s OBSE. Byť musím říci, že to má platnost i pro Evropskou unii, protože všech 28 členských států Evropské unie zároveň jsou zároveň členy OBS, e, takže ty závěry jsou určitě platné i pro Evropskou unii. V manuálu mimo jiné říkáme, že je jasné, že práva vojáků jsou nutně omezena. Jak říkal Emanuel, armáda má ve společnosti zvláštní postavení a z toho vyplývá, že určitá práva musí být omezena, máme-li zajistit stabilitu a bezpečnost, a to především v dobách, kdy propukne konflikt. anebo i v hybridních oblastech, kde tedy sice válka nebyla vyhlášena, nicméně v každém případě to vede k domácí nestabilitě. Jak uvidíte z této prezentace, z této prezentace nemáme úplně jednotný přístup k lidským právům všech příslušníků ozbrojených složek. Má to výhody a nevýhody. Výhoda je, že každý stát si může vytvořit svůj systém ochrany lidských práv svých vojáků. Jak říkal Emanuel, je potřeba najít rovnováhu mezi hodnotami společnostmi a mezi lidskými právy a dalšími nepopíratelnými právy všech osob. Z níž řada tedy působí v armádě. Je tedy potřeba vytvořit tuto rovnováhu. Nicméně, druhou stránkou je, že když máme více strané mise, třeba Evropské unie, NATO nebo eh, OSN, tak se stává, že jednotliví účastníci jsou předmětem různých práv a v podstatě spolupracují jeden vedle druhého a z toho může vznikat určitý problém, ke kterému se dostanu za chvíle. je možná samo o sobě, že lidská práva vojáků jsou stejně tak důležitá jako, a ze stejných důvodů důležitá jako lidská práva všeho občanů. A respektování lidských práv vojáků znamená, že armáda nebude separátní entita, ale bude součástí společnosti. Tím, že vojáci dostávají tato práva, také předpokládáme, že když vojáci budou eh, pracovat nebo působit mezi civilisty, takže stejná práva budou přiznávat i těmto civilistům. Protože pokud je nebudou mít sami, tak je nebudou dávat eh, civilistům, který, jejíž jaksi lidská práva jsou chráněna více. A z toho důvodu je důležité, aby lidská práva měly stejně tak jako civilisté, byť tedy s určitými omezeními, jak jsem říkal. Uh, so, um, as I mentioned... Tak jak jsem již zmiňoval, existují tu dva různé přístupy, co se tedy týče dodržování lidských práv u vojenského personálu. Máme tady dva modely, institucionální a profesní model. Tyto modely v podstatě vycházejí z toho, do jaké míry má být u personálu dodržováno, tedy ty, mají být dodržovány tyto principy, protože samozřejmě tady eh, ty okolnosti jsou různé u toho institucionálního modelu, podle toho tedy zdali se jedná o vojenský personál anebo civilisty. U toho druhého modelu hovoříme v podstatě o tom, že vojenská, eh, vojenský institut je opravdu eh, naprosto odlišný od civilního obyvatelstva, to znamená, že tady eh, jsou ty podmínky úplně jiné. To znamená, hovoříme tady o nutnosti dodržet operativní eh, připravenost, což je pravda. A proto, abychom toho dosáhli, tak vojenská disciplína je v podstatě prioritou, což je samozřejmě trošičku jiné než ta hierarchie podle toho prvního modelu. To znamená, je třeba zajistit rychlé rozhodování, je třeba zajistit také eh, rychlé soudy. To znamená, že tady opravdu v podstatě jde pořád tady o ten první model. E, zároveň u toho druhého modelu profesního je na příslušnost k vojsku pohlíženo jako v podstatě na příslušnost k jakémukoliv jinému povolání. To znamená, hovoříme tady o obecné konvergenci, co se týče tedy dodržování a ochrany lidských práv, a tady, tady je i při nebo v souvislosti s nárůstem personálu u e, vojenských jednotek a u vojska jako takového v podstatě více používán tento model. To znamená, ve chvíli, kdy tady existují nějaká omezení, tak jakékoliv e, restrikce nemohou být e, v podstatě nějaká své volná, musí se řídit pravidly. To znamená, že musíme tady hovořit o nutnosti Eh, vojenské potřeby. Musí vycházet ze zákona, musí být uměřené, přiměřené a nesmí být diskriminační tato omezení. To znamená, jakákoliv omezení, která vedou k diskriminaci, musí být ospravedlnitelná nebo musí být nějakým způsobem zásadně a správně legálně odůvodněná. Tudíž po té, co bylo řečeno toto, tak vlastně většina těch zákonných pravidel, o kterých budu hovořit, vychází z mezinárodního práva veřejného. To znamená, budeme hovořit tedy o těch zdrojích mezinárodního veřejného práva, ale také národního práva. To znamená, že já se budu tedy soud soustředit hlavně na ty mezinárodní domluvy, to znamená mezinárodní eh, úmluva o dodržování lidských práv, samozřejmě to také úmluva, eh, Evropské unie o dodržování lidských práv, listina lidských práv, samozřejmě také dokumenty a mezinárodní dohody, které v podstatě eh, zakazují eh, mučení mimo jiné. Tady to je pouze několik eh, dohod, které jsem chtěl zmínit a teď se podíváme na některá ta práva dopodrobná. Samozřejmě nechci tady v tuto chvíli se zaměřovat příliš na občanská a politická práva, protože tady jde o práva, která jsou více uplatňována na národní úrovni. Chci se soustředit trošičku více na ty zahraniční mise, ale i tak bych je rád zmínil. Takže co se týče těch politických a občanských práv, tak tady samozřejmě je to právo stát se součástí eh, nebo členem politické eh, strany, účast na volbách, eh, možnost schromažďovat se, možnost a svoboda vyjadřovat se. Samozřejmě hovoříme také o některých nezávislých organizacích, ale ty, to právo je samozřejmě různé v různých členských státech. To znamená, v některých státech jsou eh, vojáci vnímány prostě určitým způsobem, který je rozdílný od jiného eh, státu. Takže eh, Máme tady členské státy, které v podstatě méně zdůrazňují občanská a politická práva vojáků, nicméně většina států se shoduje na tom, že právě u vojáků by některá omezení u občanských a politických práv existovat měla a existuje. Tak a podíváme se tedy teď na rovnost, nediskriminaci a rovná práva, rovné příležitosti. Takže tady máme tři nebo možná čtyři hlavní Eh, kategorie. Hovoříme tady o diskriminaci lingvistické, etnické, hovoříme o možnosti eh, účasti žen eh, na vojenských operacích a hovoříme tady také o personálu LGBT. To znamená, že hovoříme tady o zákazu diskriminace na základě jakýchkoliv eh, etnických, lingvistických eh, kritérií nebo přináležitosti k pohlaví a tak dále. To znamená, jak říkám, diskriminace na základě náboženství, etnika, lingvistiky či pohlaví jsou, je naprosto eh, zakázána. Například ve Spojeném království eh, bylo přijato mnoho velmi aktivních opatření právě na boj s diskriminací tohoto druhu. Dále samozřejmě také ženy, vojačky, tak tady je třeba také samozřejmě zohledňovat práva žen ve vojenských jednotkách a my děláme všechno proto také, aby se stalo něco s tou opravdu nedostatečnou prezencí a přítomností žen ve vojenských eh, jednotkách. To znamená, že tady je třeba bojovat proti diskriminaci žen. Je třeba také si uvědomit, že některé překážky jsou v podstatě neviditelné a jsou to překážky, které zabraňují ženám vstoupit do vojenských jednotek. To znamená, že tady je třeba také se podívat na eh, praktiky a zákony, které by mohly k takovéto diskriminaci kombinaci, i kdyby neviditelné vést. No ale e, Některé státy už tady učinily první základní aktivní e, kroky k tomu, aby vlastně ženy diskriminovány nebyly. A to takhle platí pro personál LGBT, i tady to je stále ještě hodně komplikované téma pro mnohé státy, protože máme eh, některé členské státy, které stále ještě zakazují nebo zakazovaly nedávna eh, přítomnost LGBT personálu ve vojsku. A i ty státy, ve kterých třeba tento zákaz už neexistuje, stále existují také velmi podobné neviditelné překážky pro účast personálu LGBT na akcí nebo vůbec na přítomnost eh, těchto lidí ve vojenských eh, jednotkách. To znamená, že samozřejmě eh, kromě tedy eliminace těchto formálních překážek je třeba se soustředit i na ty neviditelné překážky. Je třeba se tedy podívat tedy na ten každodenní život vojáků, takže je třeba udělat všechno proti tomu, aby nedocházelo k jakémukoliv druhu špatného zacházení či zneužívání, to znamená, ať už jde o obtěžování v průběhu misí či podobné aktivity. Takže znamená, že tady je třeba eh, zajistit také boj proti eh, nás, násilí v podstatě, v, které není uměřené a to se týká samozřejmě také simulací eh, různých konfliktů, samozřejmě je třeba zajistit také řádné podmínky v oblasti stravování, eh, zajištění řádné zdravotní péče a tak dále. To znamená, potřebujeme konkrétní opatření, která by bojovala právě proti takovýmto praktikám a potřebujeme zajistit také fungování řádných nástrojů, pro případy, kdyby docházelo k porušování těchto základních pravidel nástrojů, která, které budou moci být eh, řádně využívány všemi eh, vojáky. To znamená, ve chvíli, kdyby mělo dojít k porušení práv, tak vojáci a vojačky musí mít k dispozici řádně fungující nástroje. Pracovní podmínky. Pracovní podmínky to je také dost důležité téma samozřejmě v této souvislosti, to znamená, musíme zajistit adekvátní životní standardy, adekvátní pracovní podmínky, které zajistí také řádnou, řádné psychické a fyzické zdraví. Hovoříme tady velmi, jak si o případech, které jsou velmi relevantní právě pro eh, vojáky a vojačky, to znamená, musíme udělat všechno pro to, aby fungovala prevence, aby bylo zajištěno, byla zajištěna zdravotní péče a musíme zajistit samozřejmě operativní efektivitu, eh, která samozřejmě vede k dobrému image eh, vojenských jednotek. Je třeba zajistit také vyváženost mezi příslušníky různých států, kteří se podílejí na zahraničních misích. Musíme udělat všechno pro to, aby nedocházelo k nehodám to znamená, musíme zajistit co nejvyšší míru efektivity ve chvíli, se například měli jednu jednotku, které, pro kterou je zajištěna zdravotní péče, mají skvělou stravu a, a všechno ostatní je opravdu nejlepší eh, pracovní podmínky a tato jednotka bude pracovat eh, vedle další jednotky z jiného státu, eh, která nebude mít k dispozici takovou dobrou stravu a zdravotní péči, no tak nebude řádně placena, no tak eh, to samozřejmě může vést k, ke snížení efektivity té operace samotné. To znamená, je zcela nevyhnutelné, abychom se snažili nebo abychom zajistili, že členové nebo účastníci těchto zahraničních misí měli opravdu srovnatelně dobré pracovní podmínky, aby byla srovnatelným způsobem dodržována jejich práva. To znamená, toto srovnání může v podstatě ve chvíli, kdyby tedy ty podmínky byly velmi nerovné, vést opravdu k ohrožení té mise. To znamená, je třeba se podívat na tyto pracovní podmínky, je třeba bojovat proti nerovnostem eh, pracovních podmínek různých jednotek z různých států. Takže eh, já jsem poskytl tedy přehled eh, určitých oblastí práv, a také dopadech těchto eh, práv eh, na mise, tak rád bych se v tuto chvíli podíval na uplatňování v podstatě těchto práv eh, v praxi. To znamená, jakým způsobem zajistit nějaké společné standardy pro uplatňování těchto práv u všech jednotek. To znamená, je třeba se podívat samozřejmě na kvalifikaci nebo na kategorizaci těchto uh, Eh, práv a také na mechanismy uplatňování, to znamená, jakým způsobem zajistíme, že tato práva jsou prováděna a uplatňována řádným eh, způsobem. Tudíž v první řadě tady jde spíše hodně o preventivní přístup, tady jde samozřejmě o světu a školení, vzdělávání. Samozřejmě všechen personál musí být tedy si vědom toho, jaká má práva. To znamená, potřebujeme tady zajistit řádné školení v oblasti dodržování lidských práv a potřebujeme zajistit a udělat všechno pro to, aby v podstatě nedocházelo k právě k ohrožování a porušování lidských práv v průběhu misí. Takže kromě tedy těch existujících eh, zákonů, tak eh, je tady potřeba mít k dispozici kodexy chování a tyto kodexy by měly v podstatě obsahovat nějaké základní standardy, které by měly platit úplně všude. To znamená, proto potřebujeme také řádné vzdělávání v této oblasti na vojenských akademiích, tak aby se i tam hovořilo o základních jaksi pravidlech a principech, které musí být dodržovány v rámci celé hierarchie. To znamená, ve chvíli, kdy personál je řádně vyškolen, řádně vzdělán, tak musí také nést zodpovědnost za jakékoliv porušení lidských práv. Takže co se týče vojenské efektivity, tak tady vycházíme z následujících pravidel. Samozřejmě lidská práva jsou součástí těchto pravidel. Ve chvíli, kdy nejsou respektována lidská práva, tak samozřejmě se snižuje také efektivita vojenských Eh, akcí. To znamená, všichni důstojníci, všichni, všechen vedoucí personál musí respektovat a dodržovat tato práva. Samozřejmě, že eh, velitelé hrají naprosto klíčovou roli v této oblasti a musí bojovat proti porušování a zneužívání těchto pravidel. Samozřejmě vycházíme také ze zkušeností eh, velitelů, ale také z jejich schopnosti jednat. To znamená, je třeba samozřejmě řídit se rozkazy, což je je samozřejmě jedna ze základních eh, jaksi podmínek pro efektivitu. Ve chvíli, kdyby mělo ale dojít jaksi k nějaké nelegální aktivitě, tak eh, ten, který se choval nezákonným způsobem, musí za svou aktivitu nést eh, zodpovědnost. To znamená, že zároveň ale také eh, platí řádná pravidla pro případy, kdy rozkazy nejsou zákonem. To znamená, že je třeba tady zajistit co nejefektivnější řešení problémů. Nicméně máme určité případy, které v podstatě nakonec skončí buď to před občanským nebo vojenským soudem. K tomu také může dojít. To znamená, tady hovoříme o případech ve chvíli, kdy tedy do hry vstupuje spravedlnost a justice. Máme tady samozřejmě disciplinární eh, řízení, kahná řízení. Eh, v některých tedy případech musí být tedy eh, využita, to znamená, vždy je třeba přistoupit k tomu příslušnému, k té příslušné instituci, která bude ten případ řešit. Samozřejmě tady těch přístupů je opět velmi mnoho. Máme tady speciální vojenskou justici v různých členských státech, to znamená, je třeba vždy se rozhodnout, kam ten, před jaký jaký soud ten případ bude poslán. Zdali tedy před normální občanský, civilní soud anebo vojenský soud. Takže tady máme samozřejmě také školení a vzdělávání v oblasti tedy právě tohoto speciálního soudnictví. Kromě toho, já jsem asi jenom chtěla poprosit, abyste nehovořil tak rychle. Děkuji. Děkuji za upozornění. Takže kromě tedy této, těchto vojenských soudů, tady máme ještě dvě oblasti, kterými se musíme zabývat. Takže otázka nezávislosti, nezá, otázka nezávislosti e, vojenského soudnictví a také právo na spravedlivý soud. To znamená, že tady musíme si uvědomit, že tady do, jsou to případy, kdy dojde ke konfliktu zájmu, to znamená mezi těmi, kteří si eh, stěžují a mezi těmi, kteří tedy soudí. Takže co se týče eh, práva na a spravedlivý spravedlivý soud, tak všichni, všichni, eh, všechen vojenský personál má právo na spravedlivý soud a také právo na eh, právní poradenství. Kromě toho, tento vojen, tato vojenská justice musí také samozřejmě respektovat právo na spravedlivý eh, soud a to všechno souvisí také samozřejmě s nezávislostí vojenských soudů. A poslední body, které jsem v podstatě chtěl zmínit, tak tady máme vlastně ještě institut ombudsmana, ochránce práv, což jsou v podstatě národní eh, instituty na ochranu lidských práv. Eh, ty mohou hrát samozřejmě také velmi důležitou roli v rámci eh, soudnictví ve chvíli, kdy tedy ten systém funguje či, či nefunguje. To znamená, že tady to je opět jaksi dodatečný nástroj. To znamená, tito národní ochránci eh, lidských práv mohou také obdržet eh, stížnost a mohou se tedy eh, stát součástí toho procesu. Ty samozřejmě musí být opět nezávislé, to znamená, jde o ochránce lidských práv, který je nezávislý. Musí se držet samozřejmě také pravidel, jaksi zákonných pravidel každého jednotlivého státu a musí také vykonávat tedy tuto dohlížející funkci, která je opět eh, nezávislá. Samozřejmě všechny, všichni zúčastnění aktéři musí, jim eh, musí být poskytovány eh, příslušné informace. To znamená, musíme, musíme zajistit efektivitu celého toho procesu. Za druhém, Kromě tedy tohoto monitorovacího aspektu je ombudsman v podstatě také eh, institutem, který může eh, začít a iniciovat své vlastní vyšetřování a může vyšetřovat tady případy, ve kterých došlo k porušení práv. Je třeba ale uvědomit si, že ombudsman v každém případě nenahrazuje vojenský soud jako takový. Kromě toho ombudsman se většinou nezabývá otázkou, otázkami trestního práva, zabývá se hlavně otázkami týkajícími se například porušování lidských práv. To znamená, vše, co nespadá pod jeho pravomoci, je poté řešeno buď to před vojenským nebo eh, civilním soudem. To znamená, že vše samozřejmě bude také vycházet eh, z důvěryhodnosti jednání jednotlivých aktérů. A poté, co jsem tedy řekl toto mohu ještě říci, že existují v tuto chvíli jaksi určité tendence v nedáv- které začaly vznikat v minulých letech. To znamená, co se týče eh, vojenského personálu, tak ten je v podstatě součástí opravdu profesionálních vojenských jednotek a proto musí být tady vyvíjeny snahy pro to, aby eh, pracovní podmínky eh, byly dostatečně přitažlivé pro to, aby vůbec existovali lidé, kteří by se chtěli stát součástí vojenských jednotek. To znamená, že musíme Můžeme tady hovořit o, možno, o různých benefitech, o zajištění dobré zdravotní péče, v podstatě o věcech, které jsou natolik přitažlivé, že prostě lidi se budou chtít stát součástí eh, národních vojsk eh, Kromě toho je třeba si uvědomit, že vojáci nejsou součástí nebo nejsou nasazovány pouze v konfliktních zónách, ale také jsou nasazováni v mírových misích. To znamená, že plní různé funkce na různých úrovních, eh, mohou být také povolány v podstatě k udržení veřejného pořádku. To znamená, že tady těch funkcí, které eh, vojáci vyplňují, je opravdu velmi mnoho. To znamená, že tady se straně nevztahuje pouze humanitární mezinárodní právo, které je aplikováno právě v mezinárodních konfliktech, ale jsou, jak jsem, byl již, jak jsem tady již naznačil, nasazování v různých eh, funkcích. Mnoho těchto nových rolí má multilaterální charakter, to znamená, že i díky tomu v podstatě jsme schopni trochu více srovnávat, čímž si vlastně můžeme také uvědomit vlastně více těch eh, aspektů, na základě níž lze jejich práci srovnávat v různých, v různých oblastech tyto multilaterální nebo nadnárodní mise vyžadují také daleko lepší a vyšší úroveň koordinace, to znamená, potřebujeme tady zajistit obecně platná eh, pravidla a podmínky pro to, abychom zajistili interoperabilitu různých eh, jednotek ale týká se to tedy nejen v podstatě zařízení, se kterými tyto jednotky pracují, ale také pracovních podmínek, za kterých pracují. A právě proto potřebujeme společné standardy i v oblasti práv a samozřejmě také společné způsoby řešení eh, problémů, ke kterým může v této oblasti dojít. A ještě jedna věc. V podstatě Hovoříme tedy o té nutnosti dodržovat lidská práva a poté také o e, rovném zastoupení jaksi v rámci vojenských jednotek a nediskriminaci. E, kritikové říkají, že to sníží e, efektivitu eh, vojska, například když dovolíme ženám, aby se účastnili vojenských eh, akcí, tak mnoho kritiků eh, v podstatě má tu výhradu, která souvisí s nižší efektivitou v případě, že by tedy došlo k plné integraci žen. E, a mnoho studií, chci ale tady vyzdvihnout, již dokázalo, že naopak přítomnost žen ve vojenských jednotkách naopak zvýšila efektivitu fungování těchto e, jednotek. To znamená, že tady e, rozhodně Eh, si myslím, že velmi často je ta kritika, nebo v podstatě ty, eh, některé ty aspekty jsou opravdu zdůrazňovány právě kritiky eh, a ne vždy, vždy to tedy má ten dopad, jak kritikové zmiňují. To znamená, ta kritika není úplně vždy platná, ale rozhodně ji budete slýchat. Takže to by bylo asi vše, co jsem v rámci své prezentace chtěl říci a teď si myslím, že už vám mohu předat slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Eh, jo. Děkuji za velice, velice detailní a zajímavou prezentaci. Prezentace. A nyní eh, bude, budete mít šanci odpovídat a tímto dávám slovo kolegům a jako první dám slovo Michaelovi Galerovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji také za eh, to, že jste pozdravila mé hosty. Je to, jsou, jsou to vlastně um, studenti vojenské akademie eh, z Apenu. Uh, a já vždy jsem rád, když právě studenti nenavštěvují pouze na to, ale mají tu možnost nebo je jim poskytnuta ta možnost navštívit i Evropskou unii. Takže bych byl velmi rád, kdyby takovýmto návštěvám docházelo častěji. Chtěl bych se omluvit kolegovi Jakobovi za to, že jsem musel kvůli Ukrajině na chvilinku odběhnout. To znamená, že jsem se nemohl účastnit nebo nebyl jsem tady po celou tu dobu. Nicméně si myslím, že už mnoho z vašich prací znám a byl jsem také jediný jedním z těch, kteří podpořili vlastně vaši účast a také to, aby se vůbec hovořilo o tomto velmi důležitém tématu. My jsme tedy tady eh, se v tuto chvíli zaměřili na ty obecná, na ta obecná práva, která mají vlastně všichni občané a poté také na tu službu, na vojenskou službu a také na to vlastně, co je třeba zajistit na těch společných eh, misích, eh, například na těch misích Evropské unie. A proto si myslím, že je velmi velmi důležité, aby i ti, kterých se to týká, eh, se mohli vyjádřit, hlavně co se týče těch eh, defektů, těch nedostatků, abychom si to také byli schopni na politické úrovni uvědomit, abychom si v podstatě eh, mohli udělat čas na ty podstatné otázky a v minulosti a to jistě platí také pro mnohé státy, nebo v minulosti jsme byli v situaci, že v podstatě vojáci se vůbec nesměli profesně organizovat, a vy jste to zmiňoval hned na začátku, Zmiňoval jste to několikrát, tak tady si myslím, že je důležité v podstatě to politicky prodiskutovat i s těmi dotčenými osobami. To znamená otázka, jak, kdy a za jakých podmínek se mohou eh, vojáci profesně Eh, organizovat. Myslím si, že to rozhodně lze eh, řádným způsobem zajistit. Jak v podstatě zajistit, aby to fungovalo. Protože samozřejmě nejde o to, abychom tady debatovali dlouhosáhle o právu na stávku, ale tady v podstatě eh, mohli vyjednávat o navýšení mest, či tak to, v toho samozřejmě nejsou ty zásadní věci, nebo o tom eh, jednat v tuto chvíli nemusíme. Nicméně, ta moje otázka je spíše nasměrována jinak. To znamená, ptám se, zdali vy máte ten dojem, že v podstatě se nějakým způsobem zvyšuje povědomí o tom, že potřebujeme ta společná pravidla protože vy jste o tom hovořil i v souvislosti se zdravotní péči, se společnými standardy, takže eh, v rámci strukturované spolupráce i v rámci PESCO v podstatě to chceme nějakým způsobem také prosadit, v podstatě chceme zajistit i to, ten jaksi eh, mobil, to v podstatě to mobilní centrum nebo zařízení pro poskytování zdravotní péče, ale samozřejmě i následná eh, péče. A proto já se ptám, zdali nebo na, jakém, eh, na jaké úrovni ta debata v tuto chvíli už je vedena, nebo zdali je vůbec vedena a pokud ne, tak na jaké úrovni bychom o tom měli hovořit a jakým způsobem v podstatě, eh, nebo co děláme pro to, aby to bylo akceptováno takto obecně všemi. To znamená, jakým způsobem zajistit to, aby nikdo nebyl znevýhodněn na základě toho, že se účastní mezinárodní mise a v rámci této mezinárodní mise platí nižší standardy, než by platily na národní úrovni nebo v rámci národní mise. Takže jak, jak eh, k tomu je přistupováno v tuto chvíli nebo jak bychom k tomu měli přistupovat do budoucna? Děkuji, Děkuji Michale. A nyní pan Zjevka. Eh, takže poděkovat. Já bych chtěl také mnohokrát poděkovat za vaše informace. Východiskem této diskuse by podle mě mělo být, že voják je také občan, jak vy říkáte. Ale problém je, že když se na to pořádně podíváme, tak v jednotlivých členských státech Evropské unie mají vojáci různá práva. V některých zemích mají třeba možnost se združovat v odborech. U nás to není možné. Voják nemůže, ale třeba policista může. Takže voják v rámci služby nemůže být také členem ani politické strany, ani odborového svazu. A následně tedy zvláštní roli sehrávají instituce, které vyjednávají za vojáky. U nás to je třeba ombudsman. A tady jsem chtěl upozornit na jeden aspekt, který se zatím neobjevil a který podle mě bohužel je velmi citlivý. Tyto rozdíly ve služební době nebo v době tedy, kdy vojáci slouží, jsou celkem zásadní. A velkou křivdou a rozdílem je třeba, co se děje u nás práva vojáků ve výslužbě bohužel závisí od toho, kdy do vojenské služby nastoupil. U nás po revoluci v roce 1990, je to tedy naštěstí revoluce, která proběhla mírově, tak pokud jste začal hned v roce 90, tak jste měl určitá práva. Když jste nastoupil do armády o několik let předtím, tak vlastně část těch práv se na vás nevztahuje. A následně, tedy, když odejdou do výslužby, tak mohou eh, vojáci vstoupit do odboru a ty odbory vytvářejí v podstatě, když umřou, tak eh, jim nikdo, ne, tak jim, nikdo jim rodinám nepomáhá žádným odškodněním. Takže já si myslím, že to je opravdu jak sociálně, tak politicky citlivý problém a proto si myslím, že bychom měli opravdu nahlas protestovat proti tomu, že se takto dělají rozdíly mezi vojáky i z pohledu na věc, kdy nastoupili do služby. Není to jejich Dina přece, kdy nastoupili do vojenské služby. Bohužel prostě tento moment často působí diskriminačně. Takže bych poprosil, abyste to zohlednili ve své práci. Já vím, že Euromil zná tento problém, který existuje v Polsku a poprosil bych vás, abyste ve své práci a ve svých eh, prohlášeních také na toto upozorňovali, protože opravdu se to tady dělí na vojáky, kteří vstoupili do služby před určitou dobou a po ní. Děkuji, pane Zjevko. Pan Strojevský. Na počátku eh, povím, že... Já jsem chtěl říci, že jsem byl trochu překvapený, když jeden z našich hostů řekl, že by to sice neměl říkat, ale tak to řekne. A to, že lidská práva platí i pro vojáky. Já si myslím, že to vůbec není žádné riskantní prohlášení. Já myslím, že to je přece naprosto přirozená věc. Protože voják má lidská práva. O tom není žádná pochybnost. To by přece nemělo být vůbec riskantní říkat. To je jedna věc. Teď ještě k něčemu jinému. Chyběly mi informace, které by dobře ilustrovaly, v čem tkví největší rozdíly, ze kterých bychom si měli nejvíce dělat obavy, které nejvíce vojáky bolí. Protože ne všechny rozdíly musí být takto bolestné. Řekněme, máme jednu misi, ať je voják Brit, Polák, Němec anebo Ital, tak by měl dostat to samé jídlo. To je jedna věc. Já si klidně dovedu představit situaci, kdy prostě Ital bude chtít těstoviny a Němec bude chtít eh, salám. A nevidím důvod, aby v jídelníčku měli všichni to samé. To by mě třeba nevadilo. Řekněme ale třeba práva na očkování nebo právo na zabezpečení. Tam si myslím, že to jsou věci, kdyby měly platit zásady vše, stejné pro všechny. Pakliže třeba vojáci jdou na misi do Afriky, tak by mělo platit, že budou zabezpečeni po lékařské stránce stejně, protože to posiluje jejich bezpečnost a vytváří se tím ten základní standard. Já jsem se díval na ubikace vojáků a musím říci, že ty rozdíly byly opravdu obrovské. Vzpomínám si třeba, že v některých případech, když jsme se podívali na místnosti, kde funguje a spí, takže byly stěny plné kalendářů, plakátů, měli tam různé hry a tak dále. A na druhou stranu jsme potom měli vojáky, kteří si nesměli dát do toho pokoje vůbec nic, v podstatě soukromého. Já tady připouštím, že určité rozdíly existovat mohou, ale opravdu by mě zajímalo, co si myslíte o tom, jaké rozdíly je potřeba zrušit, kde tady vzniká napětí, kde jsou ty rozdíly bolestné a je potřeba zrušit. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan. Bueno, gracias a los... Pan Permuj, děkuji. Tak já chci poděkovat za všechny informace eh, našim eh, eh, zde hm, řečníkům. Já se ptám zástupce Euromilu, pokud jde o to stružování. My zde máme zákon z roku 2006, kde v podstatě vojáci kterým je více než 45 let, tak musí jít nuceně do e, důchodu, což neznamená jenom ztráty peněz pro moji zemi, ale také v podstatě znamená to, že hodíme, vyhodíme z okna, z okna všechny zkušenosti a dovednosti těchto lidí a donutíme jít do důchodu. A dále, zdali víte, pomáháte nějak v tomto. My máme velké problémy ve španělských ozbrojených eh, eh, silách, pokud jde o eh, sexuální trestné činy a pokud jde o harašení, tedy obtěžování. Takže máte nějaké informace o tomto? Zde ale nejsou nějaké případy, kdyby se to trestalo. A zdále i i pokud jde o hm, nábožen, náboženství a to znamená Eh, tam eh, je, jsou tedy eh, nuceni například i nuceni tedy mm, nést ty oznaky církve a jsou do toho tedy nuceni, takže náš ombudsman řekl, že do toho nemohou být nuceni, takže děkuji. Dobře zde eh, já teď té chvíli tedy se stoupím z židle předsedkyně a stanu se normální členkou, takže já vítám to, co jste řekli, když explicitně jste hovořili o etice a o školení tedy v etice a v lidských právech, že by ti měli projít vojáci. Já předpokládám, že budou školeni v takzvaných univerzálních standardech, pokud jde o, o odpovědnost a osobní zodpovědnost eh, vojákům. Za druhé, Emanuel, vy jste se zmínil o konkrétních případech týkajících se tedy té irské kauzy a jaká máte očekávání, tedy jak se bude aplikovat, jak se budou aplikovat tyto judikáty, bude to mít nějaký širší dopad. A dále byste eh, zmínil i eh, Mm, bývalých vojáků, kteří šli do důchodu a že i ti jsou předmětem různého zacházení. A zásadní věc je PTSD, kol, kolektivní odpovědnost, kterou a rovné zacházení, které je k dispozici, respektive mělo by to být dáno k dispozici vojákům, aktivním i vojákům kteří jsou již neaktivní v důchodu. Takže jako první Emanuel. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zde všem členům za velice zajímavé připomínky a některé z nich byly i otázky. Pane Galere, ano, já jsem již vysvětlil právo združování a velký rozdíl, který máme na této úrovni v Evropské unii mezi našimi členskými státy existují rozdíly a já chci zopakovat ještě jednou zde, že eh, my velice děkujeme Evropskému parlamentu, že již několikrát tedy člen, členové parlamentu podpořili právo na združování, eh, v, jak jsem již řekl naposledy v té v kontextu Evropské obrané unie například. A ještě jednou, a tady se budu opakovat, Myslíme si, že právo na združování, víme, že to není hlavní téma tohoto slyšení, ale právo na združování je důležité, poněvadž bez práva na združování, bez jasného systému, který, nebo mm, kdy se bude vědět, kdo je sociálním partnerem a jak sociální partneři budou moci vyjednávat, jaké jsou jejich pravomoce a jak vojenské a politické orgány budou vyjednávat se sociálními partnery, aby mohli tyto sociální partneři chránit eh, eh, ty, které zastupují, tedy vojáky, a bez jasných pravidel to bude těžké. Vy jste také zmínil další otázku, třeba jako v Polsku, kde není eh, zde to právo tedy se združovat v odborech, no to není věc k diskuzi, to je pravda, ale když se podíváme na Polsko, tak Polsko má takový interní systém, kdy vojáci jsou zastoupeni asociací, která funguje interně v, eh, uvnitř vojenských sil, jich tam několik, všechny se rozhodly, že mm, Eh, budou tedy působit interně podle tedy hierarchie, jednak je tam pro důstojníky a pro nedůstojníky, podůstojníky. A když se podíváme třeba na polskou situaci, tak jenom ta asociace důstojníků, tak pouze ta může hovořit s náčelníkem, jednat s náčelníkem, když to ta druhá ne takže tak teda stupe podůstojníky, tak ne. A já jsem se ptal, když eh, je problém, s, kteři, které, mají, eh, které problémy mají podůstojníci, tak co mohou udělat? Mohou tedy jednat přes tu důstojnickou organizaci, když chtějí jednat s štábem nebo s ministerstvem obrany. To znamená, oni pro ně nejsou dost jako partner, jak si e, e, jsou příliš nízko pro to profesně a právě proto my prosazujeme nezávislé asociace, respektive odbory zastupující e, vojáky. Pane galerie třeba nastolit správnou rovnováhu, to je jasné, o tom se vždycky mluví. Nemůž, vždycky se říká, že vojáci nemohou mít své odbory, protože přece nemohou stávkovat. O to tady přece nejde. Ukažte mi, někde v Evropě, kde mají odbory, že by snad eh, půl, na půl hodiny stávkovali, mohou demonstrovat, protestovat, eh, konat různé akce, třeba tady v Belgii, v Bruselu, protesty eh, na ulicích, tedy sice v uniformě, ale bez vlajek, nebo v Lisabonu také několikrát minulý týden vojáci demonstrovali ve Španělsku ohledně všech těch problémů, které tam armáda má, ale nikde v Evropě nestávkovali. O to vůbec nejde, o, to, to vůbec, o tom bychom nikdy ani nediskutovali. Nikdy my to nepropojujeme s právem na stávku. A Euromil versus Irsko, tedy tento judikát, to se týká výboru, pro sociální, výboru sociální charty, kde bylo řečeno, ten řekl, že, že Irsko eh, eh, tedy milně upíralo eh, to právo se združovat v odborech, ale velice správně upíralo právo na stávku. Takže s tím lze souhlasit. Otázka pana Gálera, společný přístup k operacím a zdravotní péče a podobně, zdali se to zlepšuje? Ano, zlepšuje se to postupně, ale bohužel musím skonstatovat, že se to zlepšuje, protože třeba v oblasti lékařství státy, zdravotní péče státy nejsou schopny poskytovat zdravotní podporu čím dál více a více při těch operacích. Máme některé země, nebo některou, nebo jednu zemi, která třeba má v kompetenci zdravotní péči a ten problém není ta zdravotní péče v terénu při té operaci, ale problém je potom, když již nejsou aktivně Eh, v tom terénu a doma, když eh, nastanou důsledky té operace, té mise. Tam jim tu péči poskytuje vlastní členský stát. A některé členské státy poskytují velice dobrou zdravotní péči nebo sociální péči, třeba v případě zraněních eh, nebo tedy padlých vojáků. A mohu říci, že péče, kterou by měla obrana dávat Eh, tak by měla být nejenom v okamžiku, kdy ten člověk, eh, ten voják je naživo, ale i především v době, kdy padne, protože tam je to problém rodin, dětí. Takže problém není tolik v těch, při těch operacích, ale potom tady je třeba, aby ta podpora byla sladěná. A pane Zjevka, já velice rád tady jsem slyšel od Poláků, že také akceptujete, že vojáci jsou občané a jsou to občané, kteří, kterým se přihodilo, že nosí uniformu. A je to problematické, že různé státy jim poskytují různá práva. O odborech jsme již mluvili, o asociacích v Polsku jsme již mluvili, ale váš problém diskuze o důchodovém penzijním systému v Polsku, ano, to víme a sledujeme to. Jsme v kontaktu s našimi asociacemi v Polsku i s s ombudsmanem v Polsku, který se tím zabývá a velice pečlivě sledujeme i e, to, co vy zde v parlamentu nedávno. Ještě stručně, abych to propojil s tím způsobem, jak naši vojáci jsou zastoupeni v polských ozbrojených silách. I tady vidíme, že to je problematické. Eh, aby ty asociace je mohly vůbec obhajovat nejlépe, jak mohou, protože hodně to závisí na dobré vůle eh, polské armády či polské vlády, takže automaticky tam dochází k blokaci, nemohou za ně mluvit. Já myslím, že bychom měli pokračovat, protože to je neakceptovatelné, aby vojáci u vás konkrétně tolik let na to, bez toho aniž by někdo spáchal trestný čin, tak aby najednou přišel o část svého důchodu, jenom proto, že eh, působili v určité funkci eh, v určité době. Asi vám nepomůže, když vám řeknu, že podobné problémy mají i v České republice již mnoho let. A také i tady se snažíme otevřít stejnou diskuzi s nimi, ale hmm, jak si nejsme zrovna žádoucí asi teď u té stávající vlády a vojen, eh, lidská práva pro vojáky, to je logická věc podle nás. I v členských státech vidíme, že to často tak není, že hm, tam jsou zajištěna základní práva svobody. Velice často vojáci jsou nahlíženi jako eh, vojáci, to znamená mají poslouchat, bránit zemi, ale nemluvit. A to pořád platí i teď, nejenom v členských státech, kde automaticky eh, lidé si myslí, no tak to je, to je v pořádku, ale i u těch zakládajících členských států, i v těch členských státech, které ctí na evropské hodnoty mm, ve všech jiných oblastech, tak i tam vojáci jsou v tomto stranou a samozřejmě především při těch vojenských operacích, jak jsem řekl na začátku. Zde bychom měli nalézt nějaké společné předpisy, společný způsob, jak přistupovat k vojákům. Dnes třeba hovoříte o očkování, o lékařské zdravotní péči při těch misích, ale tam jde i o zdravotní péči před misí, nejenom během, ale i po misi. A, mm, i, ne, a neplatí, že ta péče je stejná, i když ty lidé jdou na stejnou misi. Měli bychom se snažit spolu s Evropským parlamentem toto prosazovat, aby v určitém okamžiku, kdy vojáci eh, participují na misi, eh, misi Evropské unie, tak by měli mít speciální status jako evropský voják, protože ne všem se líbí tento výraz, ale jako voják sloužící Evropě a nejenom svému státu. Automaticky tedy by, jak to nazvat, eh, měl by být takový status jako národního experta a od samého počátku, od příprav na misi až po okamžik, kdy se vrátí, i včetně všech těch důsledků, které to se pomůže nést. Tak to musíme absolutně udělat a Evropská unie je právě tou nejsprávnější platformou pro toto. NATO také by to mělo řešit, ale všichni víme, že na úrovni NATO, NATO eh, spíše eh, jak si to nechává na členských státech více než Evropské, než Evropská unie. Problémy ve Španělsku dobře známe a ty se tam eh, kumulují jenom eh, v vaší armádě těch 45 let odchodu důchodu. No, to je velký problém ve španělské armádě. Když jsme diskutovali se španělským parlamentem o tomto a skutečně doufám, budeme se tomu věnovat, že Španělsko to nějak vyřeší. Není možné, aby jenom mm, prostě takto eh, propustili lidi, kteří sloužili v armádě jenom kvůli tomu, že jim je 45. No, to není jenom Španělsko. I některé další země mají stejný problém. Je, mm, Euromil, my nejsme proti krátkodobým smlouvám. Třeba tady systém, který existuje v Německu, kdy máte vojáky na dobu určitou, na určitý počet let a ale na to tam musí být vytvořen systém, který je pak bude podporovat. Nebude to vždycky perfektní, žádný stoprocentně perfektní systém neexistuje, ale mají systém, který jim bude potom pomáhat, aby se dostali zpátky na trh práce, dá jim školení a podobně. Ale jenom 45 říci tak a konec, už to pro vás skončilo a no, děkujeme, to není řešení to nikomu nepomůže přece, ani armádě ne, protože Španělsko bude mít velké problémy. Nebude mít dostatek vojáků a ti, kteří budou muset odejít, nebudou mít náhradu, protože samozřejmě to má negativní dopad na ochotu lidí nastoupit do armády. Budeme se tomu nadále věnovat a to také podle mě potřebuje vést evropskou diskuzi. Já si kladu otázku pořád, proč při těchto problémech, které jsou docela společné ehm, několika armádám v Evropě, proč nemůžeme vést společné diskuze spolu s Evropským parlamentem a členy národních parlamentů. Já vím, že jste to již v minulosti udělali, vím, že i máme celou řadu národních eh, parlamentů, které se z toho zapojili, ale vy jako Evropský parlament byste se měli snažit do té diskuze angažovat národní parlamenty a nejenom organizovat nějaké návštěvy, ale skutečně vést diskuzi o společných problémech a nalézat společný, společné řešení, koordinované řešení. Ano, náboženské vyznání a mm, obtěžování, to také my známe ve španělské armádě, ale i v jiných armádách, mm, především sexuální pronásledování. My jsme, tam máte jednu tu kauzu teď a mm, i e, jsme rádi, že naše členská asociace ze Španělska se tomu tak věnuje. A teď očekávání, která máme teď. To znamená, ten výbor eh, sociální charty a Evropský soud lidských práv. To jsou mm, mm, prostě kauzy, které někdy i vzbuzují diskuze, interní diskuze s našimi členy, protože tam máte nějaký judikát, je to ale pouze jeden soudní případ. A mm, je to jenom kvůli tomu, protože nefunguje sociální dialog často a nakonec se to dostane k soudu. To přece není nejlepší cesta. Ale často je to jediné řešení. A vyhrát u soudu to je jedna věc, ale potom na základě toho judikátu provést změny, to je věc jiná. My jsme to viděli ve Francii, opět ve Francii v roce 2014 byly dvě kauzy před Evropským soudem lidských práv, kde francouzští vojáci dostali právo se združovat, nikoli v odborová práva, ale eh, Francie měla, eh, si myslela, že když se odvolají, takže nikdy to nevyhrají, ale nakonec musela změnit legislativu a musela eh, tedy od roku 2015 dát to možnost se združovat. A co se děje tam? Od poloviny roku 2015 jediná věc, která se změnila, je, že máme 11 asociací, združ, profesních asociací ve Francii v podstatě nikdo do nich ale téměř nevstoupil, nevstoupil a jediný důvod je, eh, že v podstatě za to nemáte nic. Vstoupíte a nic. Žádný sociální dialog. Nic zatím. Try to discuss and, then keep this on the table. Uh... Takže o tomto diskutujeme s Francií. Vojenské asociace pochopily, že se nemůžou takto rozdělovat a snaží se propojit tak, aby vytvořili dvě velké skupiny, které by bránily zájmy příslušníků ozbrojených sil. Ale chci říci, že vyhrát kauzu u soudu je jedna věc, změnit něco v praxi to je něco jiného. Ve výboru pro sociální chartu jsme vyhráli v případě Irska, ale bude to určitě ještě chvíli trvat, než se z nich budou moci stát odbory v Irsku, ale budeme na tom dále pracovat. je potřeba mít sociální dialog. Penze to už jsem říkal, PTSD, o tom už jsme zde v Evropském parlamentu hovořili před nějakou dobou. Tam je to stejný problém. Měli bychom více koordinovat sběr údajů a informací a koordinovaně šetřit případy PST, PTSD. Máme mise Evropské unie a to je, myslím, dobrý, dobrá příležitost k zahájení této diskuse. Nemůže se stát, že se vojáci vracejí do svých členských států jenom pocit, si sundají evropskou vlajku a platí na ně pouze vnitrostátní právo. Nemůže to být tak, že tento problém budou řešit jenom členské státy. Je potřeba ho přenést i na evropskou úroveň. Hovořit o tom na evropské úrovni. Je o tom potřeba hovořit i v rámci spolupráce mezi Evropskou unii a NATO. Existuje určitě rozdíl mezi misemi NATO a misemi Evropské unie, ale na druhou stranu veškeré mise Evropské unie nejsou vždycky úplně procházka růžovým sadem. Jsou na nich vystavováni vojáci zásadním rizikům a je potřeba na tom dále pracovat. Děkuji. Prosím, budeme. Děkuji. Emanuel v podstatě probral všechno, co jsem chtěl říct já, takže z mé strany pouze stručně. Padla jedna otázka týkající se těch největších rozdílů mezi ochranou lidských práv v, Evropské, v jednotlivých státech Evropské unie. Zajistit společné standardy na misích, to by mohlo být celkem jednoduché. Tady s vámi souhlasím, jsem optimista, prostě bylo by jednoduché zajistit, aby všichni měli stejné ubytování, případně stejné jídlo. Co se týče stejného zdravotnictví, přístupu ke stejným lékařům, to také. Ale když se podíváme na struktury kolem těch misí, tak tam asi bude největší problém. Například vojenská justice, vojenské soudy, u kterého se zodpovídají vojáci. Tam by to mohl být problém. V některých zemích máme uzavřený systém vojenské justice, zatímco jinde máme v podstatě pouze civilní justici. Tam si myslím, že harmonizace by si vyžadovala úsilí. Takže když máme dva vojáky na stejné misi, jeden podléhá civilnímu soudu, druhý podléhá vojenskému soudu, pokud eh, spáchají stejný trestný čin spolu, tak jak to potom bude vypadat, jaký to bude mít dopad na ochranu jejich práv, to je skutečná otázka. A potom ještě otázka k veteránům a PTSD. A dávky po návratu z misí Evropské unie. Pokud by z toho vznikaly výhody navíc, tak by tím vlastně mohly vzniknout různé struktury veteránů. Čili ti, kteří byli veterány misí Evropské unie, by potom měli lepší dávky než třeba ti, kteří byli na misi NATO nebo prostě vojáci, kteří sloužili či byli zraněni jinde. Tam je otázka, jestli by to nepůsobilo problémy, které v tuto chvíli si nedokážeme představit. Že prostě potom, když sloužíte v zahraničí, byste měli jiné nároky. Ano, pravda je, že už teď, když jdete na mezinárodní mise, tak máte větší plat a další výhody zaměstnanecké, takže tam asi to není úplně jedinečná věc že když jedete na tyto mise, tak to má své výhody, ale otázka je, do jaké míry to ovlivní výhody, které, ze které budete těžit po odchodu do výslužby. Školení v oblasti lidských práv, ano, lidská práva jsou univerzální, školení také všude funguje, jenom v podstatě se k němu přistupuje jiným způsobem na různých místech. V některých oblastech jde o praktický výcvik týkající se třeba různých cvičení, zatímco jinde je to spíše teoretické. Minimální standard existuje a mám pocit, že i u misí Evropské unie existuje. Čili veškerý personál musí být vzdělán o těchto právech a standardech, jenom prostě prakticky to potom probíhá různě. Děkuji. Děkuji. A ještě jednou vám oběma moc děkuji za prezentace a za odpovědi na otázky kolegů a kolegyň. Jak jste správně řekl, je to téma, které neřešíme poprvé. A určitě to nebude ani naposledy. každém případě jste zmínili řadu zajímavých myšlenek. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste přišli. Tím slyšení k tomuto tématu končí a končí také dnešní dopolední zasedání výboru SEDE a uvidíme se ve 14.30 a budeme pokračovat v pořadu jednání výboru. Děkuji. Thank you very much.